Dear colleagues, uh, good afternoon. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Pokračujeme bodem 10 na pořadu jednání výměna názoru s prefektem Mariem Morkonem z italského ministerstva vnitra, Žánem Kristofem Filorim s vedoucím oddělení pro země Magrebu z Evropské komise, dále Vincentem Piketem z SVČ a s Martem Hietamem z estonského předsednictví rady. Kolegové koordinátoři v září rozhodli o tom, že pozvou Evropskou komisi a SVČ, aby představili podrobnosti ohledně nedávného financování migrační aktivity v Libii. Rád zde vítám prefekta Maria Morconeho z italského ministerstva vnitra, který mezi námi byl eh, již v minulosti a vítám ho zde i dnes. Bude hovořit o otázce Libie. Pokud vím, posledně jste hovořil o hotspotech a podobných věcech. Poté pak dám slovo ostatním kolegům, které jsem v úvodu zmínil. Je mi jasné, že toto je pro kolegy velice významná záležitost a proto prosím všechny řečníky, aby byli co nejstručnější, protože eh, nejspíš poté nastane poměrně fundovaná diskuse. Ještě jednou děkujeme, pane Morkony, za to, že jste mezi nás přišel. Díky za všechno, co děláte. Vím, že jste tady byl mezi námi už v minulosti, neváhal jste mezi nás přijít ani tentokrát. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji znovu za pozvání a za příležitost, kterou zde mám, abych mohl vysvětlit jaký je italský přístup k této záležitosti. Vztah k Africe, konkrétně z Libii, je v italské agendě skutečně zásadní. V posledních letech eh, tento význam rostl od eh, summitu v Lavaletě z roku 2015, eh, od vytvoření Svěřeneckého fondu pro Afriku. To je nástroj, který je třeba rychle refinancovat i na základě vyššího příspěvku ze strany všech členských států. U příležitosti talinského summitu pro spravedlnost a vnitro v červenci jasně vyplynulo, že je třeba podniknout akce, o kterých se hovořilo o několik dní předem s komisařem Avramopoulosem a ministry eh, vnitra Francie, Itálie a Německa. Jednalo se také o Středomoří a na římské konferenci a v březnu byla vytvořena tzv. kontakt group, eh, která má zapojit eh, evropské a africké státy, které se nejvíce podílejí na těch tocích, migračních tocích přes Středomoří, to znamená především Tunisko a Libie. Zaznamenali jsme, že naše záměry jsou tedy velmi podobné a také po konferenci v Tunisku po několika měsících se 13. listopadu znovu sešli eh, ministři v Bernu s Nigerem, Mali, Libii a Čadem jsme po 28. srpnu vytvořili ministerskou skupinu, která bude dále pokračovat eh, v operat, na operativní úrovni, kdy půjde o to legálními prostředky potlačovat trestnou činnost eh, spojenou s migrací. Máme podporu Evropské unie a máme především tři prioritní osy. Boj proti převaděčům, to je první osa. Za druhé ochrana lidského života, to znamená záchrana činnost na moři, ale také podpora při zlepšování standardů na přijímání migrantů v Libii a ostatních eh, hraničních zemích. A třetí osa je podpora místních komunit v afrických zemích. Pokud jde o libijské orgány, tak eh, na zprávu námořní hranic eh, a také pozemních hranic eh, je vynakládána velká podpora, dochází k poklesu počtu o 32,5 těch nelegálních přechodů a tak podobně. Spolu s Evropskou komisí jsme zahájili víceletý projekt, který má dvě hlavní fáze. První fáze 2017 až 2020 eh, má čtyři hlavní akce. Operativní centra, které budou fungovat jako národní koordinační centra, kde se bude koordinovat také záchrana na moři, dále posílení flotil pobřežní hlídky v Libii, akce 3 podpora libijských úřadů pro jejich SAR, to znamená Search and Rescue, vytvoření Centra pro záchranu na moři a čtyřka, podpoření kapacit, kontroly hranic, dohledu nad hranicemi, pokud je o pozemní hranice. Máme také technický výbor, který by měl školit eh, pohraniční stráž. Druhá fáze 2021 až 2026 bude zahrnovat akce, které budou realizovány na národních koordinačních centrech. Eh, to je projekt, který stojí 286 milionů, celý tedy tento projekt. Eh, náklady jsou rozděleny mezi svěřenecký fond, národní programy pro vnitřní bezpečnost. Pokud jde o další spolupráci s Libií v migrační oblasti, tak eh, my máme zásluhu na tom, že jsme oživili eh, šest eh, kontrolních bodů a doufáme, že se nám podaří další tři lodi vrátit Libii do konce tohoto roku. Zároveň také v našich specializovaných centrech provádíme školicí programy, školíme personál, který bude schopen používat nejmodernější technologie, především postupovat eh, koordinovaně s ostatními operátory. První Vzdělatvací cyklus byl právě završen, první školení v tomto směru. V tomto rámci jsme chtěli plánovat také podporu pro místní komunity v třetích zemích. Rozvoj místních komunit podél migračních stezek pro které už jsme naplánovali různou podporu, pokud jde o zdravotní materiál, potravino, potravinovou pomoc a tak dále, probíhá v souladu s národními orgány, s aktivitou národních orgánů. Navazali jsme dialog s libyskými obcemi a musíme říci, že to vedlo k řadě dalších akcí ze strany libijských obcí, které považujeme za důležité a je důležité i nadále podporovat. Další členské státy se musí také podílet na rozvoji těchto projektů těchto tedy libyských obcí. Zatím je jich 20. Jedná se o projekty v oblasti infrastruktury, bezpečnosti, ale také o projekty, které chtějí vytvořit alternativu ekonomiky, která je založena na převaděčství a nelegálním obchodě. Jde o zlepšování životních podmínek mladých a vůbec těchto obcí zlepšit strukturu, pokud jde o zdravotnictví, pokud jde o infrastrukturu a tak dále. Provádění těchto projektů by mohla být důležitým příspěvkem ke stabilizaci země a posílení institucí a tím pádem by to mohlo přispět také k brždění těch přímých migračních toků do Evropy. Ale pro komisi podle nás je velmi důležitá ta role UNHCR. Je také pravda, že hlavní prioritu, kromě tedy boje proti převaděčům, má pomoc migrantům přítomným v Libii, které, která vlastně nepodepsala úmluvu, ženevskou úmluvu z roku 1951, přestože tam přes ní proudí migranti už spoustu let. Je třeba, aby i Libie dodržovala podmínky, pokud jde o důstojné přijímání migrantů a asistované návraty. 15. září zasedal italsko-libijský výbor, který má společné cíle. Zástupci UNHCR také byli přítomni na tomto zasedání. Zatím navštívili 28 z 29 přijímacích center v Libii. Tam identifikovali více než tisíce lidí, kteří jsou ve zranitelném stavu, kteří by mohli uh, dostat mezinárodní ochranu a mohli by být přemístěni do třetích zemí. Také se hovořilo o humanitárním koridoru pro ženy, děti a staré lidi. Došlo také k téměř 9 tisícům návratů. Máme také italský plán, který je koordinován s libijskými starosty. Pokud mezinárodní spolupráce podporuje tuto aktivitu na líbyském území, tak před dvěma týdny v Bernu zástupci Severní Afriky spolu eh, s našimi ministry podepsali závazek, eh, pokud je o ochranu lidských práv. Bylo to před dvěma týdny a je to také díky finanční účasti Evropské unie a mé země. Důležitou roli hraje naše ambasáda v Tripolisu, pokud jde také o mediaci s libýskými orgány. UNHCR sehrává velmi důležitou roli, jak o tom svědčí také program RDDP, což je víceletá iniciativa, kterou zahájila komise, která je směřována k severoafrickým zemím, především tedy, nebo tedy mimo jiné také k Libii. A Itálie je součástí těch 15 států, které jsou zapojeny do realizace tohoto programu. 31.7. skončila tedy první fáze tohoto programu. Vysoký komisariát pro uprchlíky vedl také školící program na libyském ministerstvu. Jednalo se o mezinárodní ochranu, o azyl, se zvláštním přihlédnutím ke zranitelnosti subjektů, které potřebují tuto mezinárodní ochranu. Byly připraveny standardní postupy pro záchranu na moři a s tím související operace na vyloďování a přijímání migrantů. Z detenčních center vlády bylo propuštěno 283 osob, které mají právo na mezinárodní ochranu. Agentura vyplatila nebo měla více než 17 eh, tisíc různých eh, zásahů, včetně lékařských zásahů, které proplatila pro 1290 jednotlivců v detenčních centrech i mimo ně. Ve druhé fázi programu Vysoký komisariát pro uprchlíky se zaměřuje na eh, přesídlení do třetích eh, zemí. Týká se to asi čtyřstovek nejzranitelnějších uprchlíků, kteří jsou přítomni eh, v Libii. Asi stovka se bude zase vracet do svých zemí, které jsou považovány za bezpečné. 11. listopadu bylo přesunuto asi 200 žen a dětí do Nigeru. Definitivně budou přemístěni do zemí, které je přijmou jako hosty prostřednictvím postupu resettlement. Organizuje se také tzv. compound, kde UNHCR dává k dispozici asi tisíc míst. Jak jsem říkal, bude to asi tisíc lidí, zranitelných lidí nebo těch, kteří mají právo na mezinárodní ochranu. Má země využívá veškerou svou autoritu a váhu v regionu k tomu, aby UNHCR umožnila přijmout nebo dostat všechny potřebná povolení k tomu, aby mohla vykonávat tyto kroky potřebné eh, k ochraně. Chci také vyjádřit přání na této půdě, že Evropský parlament bude také vyvíjet tlak na poli OSN v New Yorku, aby byly co nejrychleji vysláni mezinárodní úředníci, aby se rozhodněji podporovala činnost profesora Saleme, což je tedy zvláštní zástupce. Agentura pracuje především tak, že podporuje občanskou společnost, podporuje také oficiální orgány v Libii. V prvních devíti měsících zásahu byly ve spolupráci s UNHCR e uspořádány také informační a vzdělávací akce 70 členů pobřežní hlídky. Zároveň probíhá restrukturalizace pozorovacích bodů, detenčních center a také více než 2000 uprchlíků dostalo v těchto detenčních centrech eh, pomoc ze strany UNHCR. Jednalo se o potravinovou i zdravotní pomoc. To je z mé strany vše jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Um, Pane Marconi, Jenom eh, k dalším řečníkům. Máme tady velký zájem o řečnickou dobu a pro výbor je toto velice důležité téma a proto chci požádat, aby další řečníci byli skutečně struční, protože otázek bude mnoho a musíme také umožnit čas na odpovědi, takže se prosím zaměřte pouze na klíčové body, co se týče financování a situace v Libii. Eh, teď eh, dostane slovo velitel eh, jednotky pro Magre, pan Delory. Děkujeme a máte slovo. Máte pět až, <clears throat> až deset minut. Pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové poslanci. Dobrý den. Ze všeho nejdřív slib. Nebudu vás zahrnovat čísly, nicméně přednesu tady takový obecný přehled úsilí, které je vynakládáno svěřeneckým fondem pro Afriku pod naším vedením především pro severní Afriku, která samozřejmě zahrnuje naše programy v Libii. V současné chvíli v Libii běží programy v hodnotě 162 milionů eur. Z této sumy tři čtvrtě jsou věnovány na ochranu migrantů a na socioekonomický rozvoj přijímajících komunit. Jedna čtvrtina bude věnována školícím akcím a akcím na rozvoj kapacit pobřežní hlídky, pobřežních hlídek v Libii, aby bylo zajištěno ličtější a profesionální zacházení s migranty v této zemi. Pokud jde o ty ochranné akce, tak probíhají různé kroky, různé iniciativy prostřednictvím našich partnerů v terénu, což jsou Mezinárodní organizace pro migraci, UNHCR, ale také UNICEF a také rozvojový program OSN. A také Německá rozvojová agentura GIZ. Mezi tě, ty naše ochranné akce patří především pomoc migrantům v místech vylodění v podobě zdravotní péče a psychosociální podpory. Také humanitární pomoc migrantům v detenčních centrech. A my musím říct, si, nepomáháme detenčnímu systému v Libii, my pomáháme těch, těm migrantům, kteří v současné době v těchto detenčních centrech žijí za strašných podmínek. My všichni jsme si toho vědomi a právě proto se ty naše akce zaměřují na tento aspekt. Akce ochrana pokrývá také humanitární návraty nejzranitelnějších migrantů, centrech, v detenčních centrech, ale i mimo ně. Mezinárodní organizace pro migraci od začátku roku díky naší podpoře, částečně díky naší podpoře, zajistila dobrovolný návrat více než 10 tisíc migrantů. A cíl 15 tisíc bude splněn do konce tohoto roku. Je jasné, že mezi naše priority příští rok bude tato akce nadále podporována svěřeneckým fondem. Akce na podporu přijímacích komunit eh, má za cíl pomoci libýským obcím čelit eh, migračním tokům, které vyvíjejí velký tlak eh, na tyto komunity, na tyto obce a my chceme nabídnout nejdříve socioekonomické příležitosti pro Libice, především pro mladé. A tím se je snažíme odklonit eh, od eh, těch eh, nešťastných cest, které představuje převaděčství, anebo milice. Zároveň se zaměřujeme na akci v oblasti potravinové pomoci, školství, zdravotnictví, energetiky, vody, což jsou kroky, které jsou prospěšné jak pro Libíce, tak i pro migranty. A tato akce bude také prodloužena Akci, o které doufáme, že bude masivní budeme-li mít k dispozici všechny potřebné prostředky a tuto akci povedeme společně s Itálií. Bude to akce na podporu libyských obcí a jejich sociohospodářského rozvoje. Zároveň budeme pomáhat také libyské pobřežní hlídce, aby se více profesionalizovala. Připomínám, že ta migrační cesta přes střední středomoří je v současné době nejsmrtelnější. Od roku 2015 více než 10 tisíc lidí se na této cestě utopilo. Je pravda, že jedno číslo tam klesá, a to už letos. Bohužel nemůžeme spočítat, ke kolika umrtím dochází v poušti. Je důležité z humanitárních důvodů pomoci tak, abychom zabránili těm odchodům na takzvaných lodích. Ale říká se tomu lodě, ale v podstatě to jsou zařízení, která vůbec nejsou připravena na tak dlouhé plavby. A i zde se snažíme podporovat tuto akci a budeme v tom pokračovat i v roce 2018 ve druhé fázi, která bude zahrnovat především vytvoření operačního centra pro záchranu na moři. To je v několika slovech současný stav situace toho, co podnikáme a co budeme podnikat i příští rok. Děkuji, pane předsedo, já jsem byl stručný a určitě vám rád odpovím na otázky. Děkuji. Děkuji. Otázky budou a já chci zajistit, abychom měli dost času na plnohodnotnou debatu. Děkuji, to byla tedy komise a ESVČ a teď pan Píke, děkuji vám, že jste přišli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Eh, několik slov eh, tedy eh, za zástupce ESVČ. To hlavní sdělení spočívá v tom, že vysoká představitelka připisuje maximální význam problémům nelegální migrace v Libii a to se přetavuje v kroky pomocí celé řady způsobů. Za prvé eh, vede dialog s libijskou stranou, ale řeší i další otázky eh, migrace a výzvu EU vůči libijským orgánům a dalším, aby se zasazovali za eh, humánní zacházení s nelegálními migranty a uprchlíky a aby se zapojili do spolupráce s EU a členskými státy, především s Itálií. Tato výzva je stále na jejím pořadu jednání. Vydala tuto výzvu eh, všem vedoucím osobnostem eh, v Libii a i eh, sousedním zemím a na jich od Libie a vůdcům v zemích Sahelu, které také představují důležité partnery. Tolik tedy k politickým krokům. Za druhé, ESVČ e, e, ve spolupráci s dalšími kolegy e, z DG NIR jsme rozvinuli komplexní přístup k problému nelegální migrace a uprchlíků z Libie tento přístup zahrnuje budování kapacit, školení eh, libijských institucí, posilování eh, ostrahy hranic jak na zemi, tak na moři, pomoc zranitelným migrantům uvnitř Libie, včetně migrantů v detenčních centrech a konečně spolupráce s organizacemi OSN, zvláště Mezinárodní organizací pro uprchlíky, při pomoci při dobrovolných návratech uprchlíků do vlasti. Financování ze strany EU je obrovské, objemy financování ze strany členských států je rovněž veliké. Na prvním místě Itálie, ale i další státy přispěly do svěřeneckého fondu a to i členské státy, které se účastní eh, akcí eh, CSDP pod vedením EU. To jsou všechno důležité nástroje, které také využíváme. A pak také máme eh, další operace, například Sofie ve Středozemním moři, v rámci níž se podařilo zachránit 42 tisíc lidí před utonutím ve vodách eh, severně od Libie. A dále je to eh, program řízení eh, a pomoci na hranicích. I přes nestabilní situaci v Libii se teď daří roz, roz, rozjet program pro školení a budování kapacit libijských sil chci také zdůraznit, že v rámci tohoto školení je kladen důraz na lidská práva a na humanitární právo. To nikde eh, v tom školení nechybí. Eh, eh, nedávné záběry na CNN z trhů s otroky v Libii vyvolalo rozhořčení a, eh, a odsudky z celého světa, včetně EU a naše vysoká představitelka se k tomu jasně vyjádřila, když oslovila eh, parlament minulý eh, týden v rámci týdne pro Afriku, jež uspořádal předseda Tajány. A byli tam také další významní hosté, a to i z Afriky, a také předseda Africké komise, pan Musa Fakin, tak vydali společné prohlášení. Eh, vysoká představitelka vede dialog eh, s ředitelem eh, Mezinárodní organizace pro uprchlíky, panem Swingem. z nějž vyplývají další kroky ve spolupráci s, IA, s IOM, aby se zmírnilo utrpení uprchlíků, kteří jsou vlastně opuštěni v Libii. A stojí také za zaznamenání ta reakce Libie. Úplně poprvé libijské úřady vydali velice jasné prohlášení, kde jasně vyjadřují ochotu vzít na sebe alespoň část odpovědnosti za eh, řešení problému s nelegální migrací a za eh, dodržování lidských práv. Takže vidíme, že tady došlo k jisté změně postoje a my budeme dál pracovat na tom, aby eh, vznikla lepší a účinnější spolupráce. Dalším pozitivním prvkem eh, také bylo to, že minulý týden Tripolisu libijské úřady poprvé uspořádali pracovní koordinační skupinu o migraci s OSN, s členskými státy a zapojila se i Evropská unie. Dalším faktorem, který stojí za zaznamenání, je, jsou reakce z afrických zemí Několik eh, těchto zemí se jasně vyjádřilo eh, k nehumánnímu zacházení s uprchlíky v Libii. Libie Libii eh, tato kritika zasáhla na citlivém místě a proto se chystáme využít dnešního a zítřejšího samitu Africké unie a Evropské unie, jehož se účastní šéfové států a vlád v Abidžanu, jako způsob posílení spolupráce mezi námi, to znamená Evropskou eh, unii, a africkými zeměmi původu a Libií konkrétní cíl, který jsme si stanovili, je zvýšení počtu migrantů, kteří se budou moci dobrovolně navrátit do své vlasti. A konečně chci přece jen upozornit, že i přes eh, veškeré příležitosti, které vidíme a kterých si budeme hledat, je, hledět je potřeba realisticky vnímat to, že i přesto Libie zůstává vysoce nestabilní zemí, kde chybí nezbytné vládní instituce, která by Libii umožnily řešit tento problém komplexně a účinně. A z tohoto faktu také vyplývá, že možnost a schopnost Libie se zapojit do spolupráce s námi je omezená my se snažíme velice rozšířit tuto kapacitu, ale to se jistě nepodaří ze dne na den. A konečně poslední, co chci říci, je to, že musíme samozřejmě řešit problém nelegální migrace bez eh, zaváhání, ale musíme si zároveň uvědomit, že jedinou reálnou cestou, jak čelit eh, tomuto problému a všem připojeným problémům, je dosáhnout stabilnější situace v Libii a eh, mír a bezpečnost této zemi. Děkuji. Děkuji a konečně hledisko předsednictví. Pan Mátýta, prosím na pět až šest minut. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci výboru, dámy a pánové, děkuji za pozvání i předsednictví. Já velice rád nabídnu naše hledisko na eh, tento problém. Bude eh, stručné a obecné, protože předřečníci se již k věci poměrně podrobně vyjádřili z různých úhlů pohledu. Eh, když ta krize znovu vypukla ve eh, Středomoří ke konci června, což představovalo obrovské břemeno pro Itálii a předsednictví se o tom hned dozvědělo, tak jsme změnili eh, pořad jednání neformální rady EHA v Talinu a, eh, a, a dali jsme situaci v Libii na, jako hlavní bod pořenu jednání a také jsme hovořili o plánu provádění pro centrální středomoří, co se týče uh, evropských eh, opatření, tak aby bylo možno eh, situaci zlepšit a zachraňovat eh, životy. Na Koreperu jsme několikrát o té situaci debatovali, naposledy před třemi týdny. Pravidelně také využíváme kulatého stolu na vysoké úrovni IPCR, kde se také snažíme nacházet lepší řešení. Estonský ministr vnitra Pan Anwald se také osobně intenzivně zapojil. Dvakrát byl v Itálii o tom hovořit s italským protějškem a byl tam také v srpnu a chtěl se setkat se starosty e, z Libie. Bohužel se tam starostové nedostali e, včas, ale tady přání tam bylo. Předsednictví se také aktivně podílelo na práci na eh, kontaktní skupiny pro střední středomoří, eh, která se sešla v červenci v Tunisku a v listopadu v Bernu, i když geograficky jsme možná poměrně vzdáleni od té trasy. Aby bylo možné realizovat opatření eh, v plánu, na to je potřeba mít dostatek finančních prostředků a to je břemeno sdílené všemi členskými státy. E, otázka Svěřenského e, fondu EU Afrika a to africké okno, o tom zde již bylo hovořeno před řečníky. A to bylo naší prioritou již celé měsíce. E, bylo to debatováno na radě EHA i na Evropské radě a panuje široký koncensus mezi členskými státy, že je potřeba zajistit podporu pro Libii a sousední státy při řešení nelegálních migračních toků. Proto je potřeba dostatek finančních prostředků a to také udržitelným způsobem je eh, eh, zpřístupňovat v čase eh, podle členských států hlavní prioritou je zlepšení eh, podmínek pro eh, lidi, kteří jsou v různých detenčních center, eh, také podpořit sociálně-ekonomický rozvoj těch lokalit, kde tato centra jsou umístěna. Evropská rada v říjnu 19. a 20. vyzvala členské státy k uvolnění eh, dostatečných prostředků eh, pro EUTF a předsednictví neúnavně eh, na tom pracovalo, aby bylo možno zajistit přísun těchto prostředků. Hovořilo se o tom na schůzích Koreperu, Rady pro všeobecné záležitosti a rovněž na schůz, během schůzek stálých zástupců. tak abychom mohli optimisticky vykročit do nového roku vyzbrojeni dostatkem prostředků, které by eh, umožnili eh, e fungování EUTF pro příští rok. Tolik ode mě, pane předsedo, a rád také eh, zodpovím na eventuální dotazy. Děkuji vám a já teď otevřu debatu. Každý, prosím, maximálně tři minuty, protože je Eh, zcela pochopitelné, že je takový zájem eh, o slovo. Nejprve Barbara Spinelli. Jo. Já děkuji řečníku. Musím říci, že jsem poměrně překvapena tou propastí, která zeje mezi tím, jak jste spokojeni s dosaženými výsledky včetně toho, že vyzýváte OSN, aby se do toho více zapojila a prohlášeními vysokého komisaře OSN před několika dny, podle nějž Evropská unie a členské státy zatím neudělali nic, aby usnadnili situaci migrantům. Všichni jsme viděli video CNN z 12. listopadu, o obchodování s migranty, o jejich využívání jako otroky, ale to všechno jsme věděli už od začátku. Vy jste to taky od začátku věděli a přesto jste uzavřeli dohodu s Libií. V prosinci 2016 OSN vydala zprávu, ve které se říká, že Libie není bezpečná země. 11. 2017 Mezinárodní organizace pro migraci vypracovala zprávu o prodeji migrantů jako otroků a různé organizace to také potvrdily. To je problém. že migranti nedostávají zdravotní péči v detenčních centrech. Problémem je, že tito migranti jsou drženi vůbec v centrech v Libii, která není demokraticky kontrolována. Dále specificky se chci obrátit eh, na to, že v uplynulém roce Itálie odmítla řadu migrantů, nicméně to potom popřela a popřel jste to i vy, pane Morkone. Tady mám prospekt, ke kterém jsem měla přístup. Dostala jsem ho od bezpečnostního oddělení ministerstva vnitra. A to je počet eh, navrácených eh, migrantů a zahraničních občanů, kterým byl odmítnut přístup. Takže ano, odmítnut eh, přístup byl. Vy říkáte, že nesledujete ty hlouposti, které říká Amnesty International ani Rada Evropy a ten, kdo je tam zodpovědný za lidská práva. Vy nesledujete tyto hlouposti, ale jsou to věci, které zaznívají od prosince ve všech mezinárodních organizacích. Takže si myslím, že italská vláda a Evropská unie, která ji podporuje, budou muset začít za těmito hloupostmi vidět pravdu. Děkuji. Ano, já vím, že toho zaznělo hodně, ale eh, poprosíme vás o reakce až na konci, když dovolíte. I když to třeba bude něco osobního. Eli Schlein. Pane prefekte Morkone, vítejte v tomto výboru. Jak víte, my jsme nedávno odhlasovali revoluční reformu dublinského nařízení, které stanoví princip solidarity a rozdělení zodpovědnosti mezi členskými státy, pokud jde o přijímání. Mně se ovšem zdá, že úsilí Evropského parlamentu nenachází odezvu v akcích komise a rady, které nadále prosazují politiku outsourcování hranice. A mně se zdá, že nestačí vidět ten problém, abychom ho vyřešili. Dnes jsme se dověděli zase o tom, že dochází eh, k dalším dramatům eh, ve středozemním moři. Pět lidí Eh, včetně jednoho dítěte, zahynulo na moři, než eh, líbyská pobřežní hlídka zasáhla. Navíc tam docházelo eh, k brždění zásahu sívoč. Také jeden dobrovolník říkal, že Líbíci kopali ty, kteří se snažili vrhnout zase zpátky do moře. Ani nepočítáme všechna ta upozornění, italského námořnictva. To mně připadá neslučitelné. Zdá se mi, že libyská pobřežní stráž vůbec nezměnila své jednání. Jedná se o porušování principu neodmítnutí vstupu. Mezinárodní organizace pro migraci hovořila o tom, že vůbec nedochází k posílení té záchrany na moři. Takže Musíme si připomenout, že výrok IRSI stanovil, že zodpovědný je ten, kdo vykonává skutečnou kontrolu. Jedná se o problém svědomí celého lidstva. To, co se děje v Libii před očima všech, to je moderní otroctví. Hrozí, že naše financování skončí přímo v rukou milice, která řešila tento prodej do otroctví ještě e, včera. Jediná možnost je otevřít legální cesty pro tyto migranty. Nevládní organizace ani v těch oficiálních centrech nemají přístup e, a tisícovky lidí chybí v těch vězeních, která jsou přímo spravována milicemi. Itálie vynaložila 10 milionů na akce kontroly hranic v Líbii. Zdá se, že členské státy, včetně Itálie, splňují nebo spojují tu svou účast ve svěřenském fondu se svými zájmy eh, v afrických zemích. Většina těchto prostředků pochází z rozvojových fondů, které vůbec nejsou využívány proti boji nebo pro boj proti chudobě. Mělo by se to sledovat a monitorovat. My bychom rádi dostali informace o tomto projektu, jak se v, utrácejí v praxi tyto prostředky. Komise odpověděla na naši otázku velmi vágně, říkala, že monitoring má provádět Itálie a třetí osoby. Kdo to je, tyto ostatní třetí osoby, které by měly provádět monitoring a kontrolu? Ano, nemusím snad eh, říkat, že když nebudete mluvit pomalu, nemusíte vůbec mluvit eh, v první řadě. Takže prosím, hovořte maximálně tři minuty a hovořte pomalu. Pokud máte textu na více než na tři minuty, nespěchejte zbytečně. A to neříkám proto, že další bude Laura Ferrara. Prosím. Děkuji. Ehm, Před pár týdny dohody mezi EU, konkrétně Itálii a Libii, byly definovány jako nelidské. Vysokým komisařem OSN pro lidská práva. Je to uh, vlastně útok na svědomí lidstva. Hovořilo se o své volném věznění, o mučení, znásilňování. Uh, obchodování s otroky. To bylo také potvrzeno v reportáži OSN. A před pár dny veřejná televize v Itálii vysílala video, kde je eh, vidět posádku libyského člunu pobřežní hlídky, jak eh, bije migranty a zbytečně se snažila zastavit posádka italského vrtulníku. Já mám první otázku pro prefekta Morkoneho. Byla zahájena vyšetřování pro toto jasné porušení lidských práv? Vláda Asada, že ho dostává naše peníze, ale nekontroluje své území. Kontrolu přímo či nepřímo vykonávají milice, které bojují s jinými milicemi, se skupinami, které se živí převádění migrantů, které potom vrcholí tím vyloďováním v Itálii. A pak zde mám další otázky. Proč neexistuje jeden uznaný orgán v Libii? Když eh, hovoříme o tom, že školíme libijskou pobřežní stráž, tak by mě zajímalo, komu platíme a koho vlastně školíme. Jaká část libijského území a Libijského moře je kontrolována a kým? Bojujeme se převaděči nebo s migranty? Co je tedy cílem? Bojovat proti převaděčům anebo dosáhnout toho, aby se k nám migranti nedostávali, ať to stojí, co to stojí. Kdo spravuje detenční centra v Libii? I tato centra dostávaly peníze od Itálie nebo od Evropské unie. Prosím, zodpovězte moje otázky. Děkuji. Děkuji, kolegové, za skvělé otázky. Jsem si jist, že eh, na ně dostaneme i odpovědi. Katerina Kiniči jako další. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat našim hostům. Omluvám se za to, že jsem nemohla být přítomna od začátku ale myslím si, že prefekt Morcone tady vysvětlil, co všechno Itálie udělala, aby přijala migranty, aby jim zajistila důstojné podmínky na našem území. Kolegové už trochu předeslali tu mou otázku Itálie. I přes dohodu s Libií se nevzdala toho závazku vytvořit důstojné podmínky těch migrantů, kteří jsou drženi v detenčních centrech na libyském území, i když víme, že ty podmínky jsou dramatické. Mám na mysli především nezletilé, kde by rozhodně nemělo být dovoleno je držet v žádném případě. Ne jenom kvůli tomu, že jsou to migranti, to už vůbec ne. Myslím si, že je důležité zapojit všechny evropské instituce. Hodně toho bylo uděláno, ale zbývá toho ještě spousta udělat, abychom zajistili, že budou zajištěny důstojné podmínky, že budou dodržována lidská práva. Je důležité, aby zástupce komisariátu pro uprchlíky a lidská práva navštívil tato detenční centra, aby se jednalo co nejrychleji, aby bylo co nejrychleji kontrolováno, kdo má právo na od uprchlíka, především pokud jde o ty nejzranitelnější jednotlivce, kde ty podmínky nebudou, tak by mělo docházet eh, k návratům, především dobrovolným návratům a to co nejrychleji. Potřebujeme ještě spoustu věcí, to říkali i předřečnice, řeknou to i další. Ale já bych se ráda pozastavila u jiného aspektu. Už jsem to říkala několikrát, znovu to opakuji. Podle mě Zatím ještě není dostatečná úroveň boje proti obchodování s migranty. Na to musíme také se zaměřit, protože dokud bude docházet k tomu převaděčství obchodování s migranty tak, jak to funguje v současné době, tak budeme muset čelit problému, který má obrovské rozměry, který zahrnuje dodržování lidských práv jako základní bod, ale my bohužel to nebudeme schopni adekvátně řešit ani jako uh, jedna přijímací země, Itálie, je patří k těm nejexponovanějším zemím, ale ani jako celá Evropská unie. S tím odkazem na sdílenou zodpovědnost a solidaritu ničeho nedosáhneme, pokud nebudeme efektivně bojovat proti obchodníkům s lidmi. Děkuji. Thank you, Malin. Děkuji, Malin Björk. Děkuji. Musím říci, že Předtím jsem měla velké obavy a teď mám ještě větší obavy. Ta situace, jak ji popisují kolegové, je zcela mimo jakoukoliv škálu toho, co by člověk někdy chtěl zažít. Tento výbor se hodně zajímá o lidská práva, právní stát, mezinárodní právo, fungování společnosti a tím se dostávám k první otázce. Jaké jsou priority pro EU v Libii. A to je na radu a na SVČ. Jde o boj s ne- nelegální migrací, anebo to je něco jiného? Protože pokud chcete bojovat jako s prioritou s nelegální migrací, možná, že to děláme úplně špatně, možná, že jsme součástí problému. Takže prosím, rozveďte toto trochu. Pak, dnes dopoledne jsme měli velice zajímavé slyšení, kde se řeklo, že včerejší eh, pašeráci lidí, včerejší překupníci, jsou dnešní bojovníci s překupníky, což je fakt. Ale problém tedy je, kdo tyto lidi monitoruje, kdo je schvaluje. Je jasné, že vůbec nevíme, kdo jsou to ti naši partneři, se kterými spolupracujeme. Realita je taková, že libijská pobřežní stráž se chová tak, a to je zdokumentováno, že zadržuje lidi v Libii, což je proti mezinárodnímu právu. Lidé utíkají z Libie, ale zabraňuje se jim v tom. Vracejí se zpět a posazují se do vězení. Takže toto k tomu, jaké aktéry podporujeme. Pak mám otázku, kdo jsou naši partnery pro spolupráci na jižní hranici? Kdo dostává ty peníze, které tam posíláme? A čtvrtá otázka se týká těch vazebních center. Jsou to věznice. OSN to řekli jasně. Ani jedno z těch center není přijatelné. Proč je financujeme? Já to nedovedu voličům vysvětlit. Není možné, aby to takto fungovalo. My bychom měli být těmi, kdo chtějí tato centra zavřít, ne těmi, kdo je eh, udržují při životě. A pak, co se týká návratu, já si myslím, že když mluvíme o dobrovolných návratech, to je trošku zkreslování reality. Lidé jsou zavíráni a pak jsou jaksi vydíráni, aby se vrátili. Takže to není dobrovolný návrat. Nebo myslíte, že ano v tom libijském případě? Děkuji. Dietmar Köster. Děkuji. Milí kolegové a kolegyně, já už jsem na začátku měl dojem, že ta situace mezi EU a Libií se prezentuje tak trošku okrášleně. Myslím si, že ta situace by měla být i popsana korektněji, reálněji, tak jak to činí teď tady mý předřečníci. Já bych rád ilustroval tu dramatičnost na následujícím příkladě. 6.11. došlo k vážné konfrontaci na středozemním moři. Šlo o zásah pobřežní stráže Líbie zemřelo pět lidí, mezi nimi jedno dítě. Poté, eh, tedy člun z uprchlíky vyslal eh, signál volání o pomoc. A poté, poté byla vyslána italská helikoptéra a francouzská loď zachra a chtěli zachránit eh, tyto, tyto lidi. Nicméně Loď libijské stráže eh, této záchranné operaci oponovala oproti všem pravidlům. Kdyby se libijská, libijské plavidlo řídilo eh, námořním právem, této katastrofě by se zabránilo. Evropská unie buduje eh, kapacity na libijském straně, dodává kapacity a materiál a e, nabízí se tedy otázka, jak komise hodnotí tento konkrétní případ a jak ho bude vyšetřovat. A kromě toho je tu otázka, máme nějaké kurikulum, nějaké, nějaký vzdělávací program pro vzdělávání libijských pobřežních strážců? Máme nějakou monitorovací zprávu od někud zvnějšku od nezávislých orgánů? protože libijská pobřežní stráž v nedávné době opakovaně porušuje mezinárodní právo. Je potřeba vyzvat komisi, aby konečně začala jednat, aby mezinárodní právo platilo i v praxi, nejenom na papíře. Vzhledem k tomuto případu a vzhledem k mnoha dalším hrozným věcem, ke kterým dochází v Libii, je nutně eh, eh, je naléhavě nutné, aby komise konečně implementovala politiku lidských práv i do praxe. Děkuji. Děkuji, paní Winberg. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za informace. Mohu říci, že jsou určité věci, které mně jsou nejasné. Zejména se to týká toho, co jste řekli o eh, té údajné prioritě boje s pašeráctvím. Samozřejmě to je jedním z našich cílů, ale říkám si, co můžeme v takovéto situaci dělat, když na nějaké pašeráky narazíte někde na lodích. Kam pak přijdou? Do Itálie? Přesunete ten problém tam? Dnes tady hovoříme o lodích, které jsou na libijské straně. Tedy jaká je tam představa, že se migranti dostanou zpět do Libie, nebo že pojedou do Itálie, nebo co? S tím souvisí celá řada otázek. Dále, hovoříte o snížení počtu o 32%, tedy z Libie do Itálie, ale když se podíváte třeba na Španělsko, tak tam dochází ke zvýšení těch počtů. Dokonce je to trojnásobek Eh, oproti loňskému roku. Jinými slovy, migranti putují jinou cestou. 500 tisíc migrantů v jižním Španělsku. Vidíte, oni si zkrátka nacházejí novou cestičku. V první řadě jsme měli dohodu s Tureckem, která nefungovala, to byla jen otázka času, než nás začnou žádat o další peníze. Eh, a pak se zpět začal zvyšovat počet migrantů v Řecku a teď je, je Libie. Já nevím, co bude další. Budeme jednat třeba s Marokem? Já si myslím, že nejličtější postup je říci ne. Evropa udělala svou práci. Každá vláda v první řadě pracuje pro vlastní zemi a to by skoncovalo s těmi všemi úmrtími. Musíme říci jasné ne. Eh, Joe Weidenholzer, prosím. Děkuji, pane předsedo posledních dnech a týdnech slyšíme mnoho zpráv ohledně hrůzných podmínek v Libii a to potvrzuje to, co už jsme dlouho věděli nebo alespoň tušili. Mnoho mých voličů a moliček, voliček se na mě obrací s otázkou a jsou tím naprosto otřeseni, co se s tím tady dělá. E, mě rozčiluje, že dosud nic nebylo podniknuto. A frustruje mě ta bezmocnost, kterou představujete. Myslím si, že chceme-li bojovat s obchodem s lidmi, a to je velice důležité, všichni víme, kolik strašného se v této oblasti děje, musíme vědět přece, že bojovat s obchodem s lidmi nemůžeme prostřednictvím překupníků lidí. To by byla eh, přece naprosto fatální chyba, která by potvrzovala jenom naši bezmocnost. Mě by zajímala čísla. O kolik lidí se jedná? Kolik lidí je skutečně v Libii zadržováno? Pokud bychom znali tento rozměr, předpokládám tedy, že ta čísla nemáte, eh, tak by nám to pomohlo. Děkuji. Děkuji. Paní Lösing. Děkuji. Musím říct, že jsem velice otřesena tím, co se tady prezentuje, ale zejména mě eh, hodně dělá problémy to, co se tady neříká. Jak jednostraně je ta situace v Libii a v libijských vodách představována. Já jsem se minulý týden setkala se zástupci lékařů bez, bez hranic a se zástupci Sea-Watch. Přičemž jsem byla informována o případech, eh, o celé řadě případů, eh, jak to popisoval jeden z předřečníků. Viděla jsem obrázky toho, jak příslušníci libýské pobřežní stráže rozstříleli nebo noži rozřezali gumový člun a pak poté, jak ti lidé eh, padali, eh, padali do vody, tak eh, Sea-Watch je chtěla zachránit, přičemž tedy příslušníci pobřežní stráže začali nebo respektive vstoupili na palubu lodi Sea-Watch a pod, hro, pod hrozbou jaksi ozbrojeného zásahu jim zabránili ty lidi zachránit. Kromě toho jsem pak v pozadí na té fotce viděla lodě, nedalo se identifikovat, zda to byly lodě italské pobřežní stráže nebo čí to lodě byly, které každopádně celou tu situaci pozorovali bez jakéhokoliv zásahu, ale bylo jich tam několik, eh, pozorovali tu akci celou. A to nejsou ojedinělé případy. Lidé z Lékařů bez hranic a ze Sea-Watch mi řekli, že toto se děje v podstatě neděje, v podstatě denně a vždy podle stejného scénáře. Není možné, že italské úřady ani že, že libijské organizace by toto nevěděly. Všechno, co se děje tam, se děje jaksi v plném světle a při plné akceptanci toho, že se to děje. A musím říct, že to mě opravdu šokuje, kdy tady slych, když tady slyším slova jako humánní zacházení, lidská práva, humanitární právo a neustále se tu opakují věci typu záchrana opatření. Tady vůbec nejde o záchrana opatření. EU dělá přesně to, co řekla kolegyně ze Švédska. Říká ne, uprchlíkům říká ne, i těm přeživším, tedy to, tomu přežití těch lidí na e, cestě. Ráda bych se zeptala, jaký kodex máme pro e, proškolování libijské pobřežní stráže a jaký právní základ se zde aplikuje. A pak bych měla ještě otázku k tomu, co říkali zástupci komise a e, SVČ, tí, eh, o tom udržitelném řešení. Co si pod takovým pojmem představujete? Mezidobí máme eh, tedy téměř trojnásobek úmrtí na poušti než na moři. Je toto pro vás udržitelné? Nebo je pro vás udržitelné, že se střílí o, po uprchlících e, na moři? že se tedy jako odrazují od té cesty přes moře, aby umírali, umírali na poušti, že umožníme zemím, jako je Niger, aby, já nevím, postavili nějakou zeď stále vyšší, stále delší, anebo snad máte eh, na vaší straně nějakou jinou, jaksi humanitárnější představu udržitelné migrační politiky. Děkuji. Děkuji vám. Pan Koral. Děkuji, pan Koral. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, abych neopakoval věci, které tady zazněly několikrát z úst kolegu. Chci se zeptat na dvě věci prefekta Morkoneho. První se týká peněz, protože bych rád pochopil, zda v této operaci z Libii Itálie dává k dispozici většinu hospodářských zdrojů, anebo Jaký je přesný poměr peněz, které jsou investovány v této operaci? A pokud jde o ten svěřenecký fond, který by měl za cíl dosahovat rozvoje a ne kontrolovat hranice. V porovnání s jinými dohodami, jako je dohoda s Tureckem, která byla kritizována, zde byly k dispozici finanční zdroje, které pocházely od všech států Evropské unie. Tak mě by zajímalo, zda v tomto případě Itálie byla ponechána o samotě, aby se musela i ekonomicky postarat o tuto dohodu. A druhá věc, možné řešení, kdybyste vy pracoval v úzkém kontaktu s ministrem Minitym na všem, co tady zaznělo. Tady se říkalo, že dochází k mučení, nezákonnému zadržování a tak dále. Napadlo na ministerstvu v Itálii někoho nějaké možné řešení? Pracuje se na tom? To je otázka i pro ostatní. Je zde, nebo uvažuje se o tom, že bude zahájeno vyšetřování toho, co se opravdu v Libii děje? Děkuji. Děkuji, Lorenzo Čezo. Děkuji. Chci poděkovat všem řečníkům, především prefektu Morkonemu. Chci mu také poděkovat. Jako Ital vám musím říci, že v této chvíli jsem v opozici k vládě, ale chci poděkovat ministerstvu vnitra, které odvedlo v poslední době opravdu mimořádnou práci v Libii. Dokonce se setkali i se starosty obcí v Libii na pobřeží. Slyšel jsem tady i otázky kolegů. To vypadá jako, že střílíte do terče a tím terčem jsou naši hosté. Tady nejde o to, co udělala nebo neudělala Itálie. Itálie už toho udělala hodně. Otázka ovšem je, jaké prostředky má k tomu, aby Itálie mohla tyto problémy řešit. Ale ta základní otázka je, co můžeme udělat, abychom stabilizovali Libii a nemůžeme v tom nechat Itálii samotnou. Já myslím, že ministr a prefekt Morcone, ti už jsou eh, hrdinové. Teď si ale klademe otázku, co dělá Evropská unie, co dělá Evropská Komise pro stabilizaci situace v, v Libii. Pokud se nám to totiž nepodaří, tak to budou jenom hezká slova, která si tady vzájemně říkáme. Pokud vám to říká Ital, který je v opozici k vládě, tak je jasné, že to myslím opravdu jednoznačně. Je tady zástupce rady a já bych se rád zeptal i zástupců vysoké komisařky Mogherini, vysoké zástupkyně Mogherini, co budeme dělat, protože pokud nestabilizujeme Líby, pokud proto něco neuděláme, tak to budou jenom řeči. Neuděláme nějakou seriózní operaci, pokud nebudeme pracovat na těch detenčních centrech, aby tam byly skutečně důstojné podmínky. Nikdy se nám nepodaří zastavit ten exodus. Nemůžeme Itálii svěřit jenom tento úkol. Nebo nemůžeme tento úkol svěřit jenom Itálii, která je navíc za to kritizována. Tak to je opravdu nepřijatelné. A já Žádám představitele SVČ a Evropské rady, aby mi odpověděli, co se dělá v zájmu politického řešení situace v Libii. Jinak prostě budeme dále mluvit, jako mluvíme už roky. A poslední uchazeč stručně, pan Tomáš Zdechovský. Děkuji kritizoval Itálii, protože si myslím, že za to všechno, co Itálii se povedlo, patří obrovská, obrovský poděkování a myslím si, že kdyby třeba v posledních měsících italská vláda neudělala některá opatření, tak myslím si, že máme vzestup v celé Evropě takových extremistů, o kterém se nám dnes eh, ani tady nesnilo. Proto mi dovolte, pane prefekte eh, Marconi, vám dát eh, otázku konkrétně na spolupráci s neziskovými organizacemi ve, ve Středomoří. There is problem with translation. I would like to speak. Yeah. There's some translations are not available. Okay, okay. Just, I will finish, say, I will say it. Uh, I will say it in English. Thank. Dobře, budu tady mluvit anglicky. Děkuji. Děkuji vám za vaši skvělou práci. Děkuji všem italským institucím. Chtěl jsem se zeptat na spolupráci s nevládními organizacemi ve středomoří, jak to vypadá a co navrhujete v létě. A druhá otázka se týká budoucnosti spolupráce s libijskými silami, jaký vidíte, a tam bylo mnoho problémy jak tedy s italskými silami, které pracují i v libijských eh, vodách, jak zabránit pašování lidí. Děkuji. Máme již eh, málo času, nebo téměř žádný, ale chci eh, dopřát dostatek času k odpovědím zvláště panu Markonimu. Chci říci, že uplynulý měsíce vydala celá naše delegace do Tuniska a Eh, doprovázela nás i libyská pobřežní stráž, to vám potvrdí paní Veržia, tak jenom, aby nezavládlo nějaké ne- nedorozumění. Výbor Libe tedy byl na místě, pečlivě jsme naslouchali, víme, jaké tam jsou problémy a chápeme tu, ten nezměrný rozměr toho úkolu. To chci, aby bylo jasné. Paní Veržia, která se účastnila té delegace, to jistě ráda potvrdí. Takže prosím, pokuste se odpovědět na maximum bodů. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat parlamentu. Děkuji parlamentu, jak tady říkali někteří poslanci, za skvělou, úžasnou práci na reformě dublinského nařízení. My jako Itálie jsme tuto reformu opravdu velmi ocenili. Jsme velmi rádi za toto úsilí při celé reformě i v jednání s radou. Je to skutečný krok solidarity, skutečné uznání principu zakutvených ve smlouvě. Já se pokusím eh, hovořit rychle, ale musím začít od paní eh, Spinelli, protože to bylo možná to nejtvrdší. Nevládní organizace. Podepsali to všichni s výjimkou MSF. Ten to nepodepsal, nevím proč, nechápu to ani po 44 letech, co pracuji ve státní správě. Od roku 2016 se zabývám migrací. Všichni podepsali, všichni pracují bez nějakých skutečných limitů. Samozřejmě je třeba dodržovat pravidla zakotvená v mezinárodních smlouvách. Pokud je o postoj Itálie. Itálie upřímně se nespokojila s tím, že na to upozorňovala a žila si klidně v těch svých tedy vlastních eh, výrazech solidarity a já tedy pracuji od roku 2006, ne 2016, jak jsem říkal. 2006 se zabývám otázkou migrace lidských práv a, a tolik osobností tady říká, že jsou překvapeni. Přitom to jsou věci, které jsme znali už od toho roku 2006. Itálie se rozhodla, že v těchto věcech začne jednat. Rozhodla se, že s cílem stabilizovat Libii, s cílem dodržovat lidská práva, podporovat eh, demokracii v této zemi, demokratický růst, eh, především eh, integritu lidského života, rozhodla se uzavřít dohodu s vládou, která je tedy oznána spojenými národy. Já tady nehovořím o nějakém kamarádovi, se kterým jsme se setkali na ulici, ale o uznané vládě, o uznané prezidentské radě. Rozhodli jsme se tedy, že budeme podporovat nejen Liby, ale i ostatní africké země, protože to téma, které nám tedy už dlouho leží na srdci a bylo dlouho zanedbáváno, to jsou lidská práva v Libii i v jiných státech, v Sudánu, protože i v dalších zemích ta situace není lepší. To určitě víte, vy, kteří jste tam byli. Samozřejmě, že toto číslo já tedy přesně nevím, ale velmi často ti pašeráci jsou vězněni a také my jsme je měli, taky jsme se podíleli na akcích proti nim. Ale o to tady nejde. Tady jde o to, že je třeba rozbít celou tu organizaci, která obchoduje s lidmi. Bojovat proti obchodu s lidmi, zničit sítě, které obchodují s lidmi, znamená udělat krok směrem k ochraně lidského života, lidských práv. A to je princip, eh, za kterým jako Itálie bojujeme. Školení pobřežní stráže, pobřežních hlídek v Libii. Jak jsem říkal, ta libyská pobřežní hlídka je založena na mezinárodních standardech. Všechny Všichni jste tady připomínali tu událost z 6. listopadu. Já jsem viděl ty záběry v televizi. Viděl jsem také Facebook, kde Libici zase zveřejnili svůj film, svou nahrávku. Já se nevyjadřuji a priori, a čekám, až soudní orgány, které zahájily vyšetřování, rozhodnou, kdo jednal proti pravidlům, která bylo třeba dodržovat. To tež platí pro všechny ostatní konkrétní poznámky, které zde zazněly. Já jsem absolutně přesvědčen a jsem hrdý na to, co v těchto letech udělala má země, kde přistálo více než 700 tisíce lidí v našich přístavech. A jiné země přijali třeba jednu loď nevládní organizace. Má země přijala 700 tisíc lidí. To, co říká Amnesty International, to nejsou jen hlouposti, paní Stinelli, to jsou lži. Mě by zajímalo, jestli můžou ukázat nějaký eh, důkaz, eh, Myslím, že přátelé z Amnesty International chodí příliš často do kina, koukají se na bondovky a filmy se Sylvestrem Stallonem. Nebyli schopni ukázat jediný důkaz, jediný důkaz, jen nějaká obecná tvrzení. A já tady opakuji, to, co říká Amnesty International ve své zprávě, to je lež. A musím říct si paní Spinelli, také vám, že mě opravdu mrzí, že i vy říkáte věci, které nejsou pravda. Já jsem to četl v tisku Itálie. Nikdy nikoho neodmítla. Nikoho. Zdůraznuji tato slova. Nikdy nikoho neodmítla, neodmítla mu vstup. Já vám to řeknu, než si to přečtu. Dokážu si představit, co tam máte. Vy hovoříte o tom, že jste je že jsme je tedy odmítli po sedmi dnech. Někdo z kolegů, který v tom třeba není úplně zběhlý, tak třeba to jsou tunisené, kteří nežádají o azyl a poté, co se vylodí a co je jim poskytnuta veškerá péče, no pak se na to podíváme spolu. Já myslím, že to nezajímá celý parlament. Jakmile skončím, tak přijdu za vámi, podíváme se na to společně. Já už opravdu chci skončit, protože kolegové také určitě musí mít eh, prostor se vyjádřit. Itálie je hrdá na to, co dělá. A musím říci, eh, s německými, francouzskými a dalšími přáteli, dalšími evropskými zeměmi, které jsou součástí té kontaktní skupiny, kterou jsme vytvořili v Římě. Pracujeme na důležitém cíli a to je stabilizace Libie podporování práv této země, stejně v ne- jako v Nigerii, v Nigeru, protože, jak jsem říkal, my jsme zapomněli, opustili ty severoafrické země, stejně jako Alžírsko a dnes kvalita života lidí v Africe, především v severní Africe, protože ta je velmi blízko, tak tam eh, ten život je na úplně jiné úrovni než u nás. A z toho také vzniká ten závazek Itálie zapojit se do migračního kompaktu, do projektu na stabilizaci Libie, do pomoci takovým zemím, jako je Čad a Tunisko. Také se zapojujeme do programu mezinárodních organizací. A já jsem vás prosil a žádám vás znovu, pomozte nám zatlačit na Spojené národy, protože já jako italský občan, ne jako prefekt, ale jako italský občan se účastním, moje země přispívá do OSN, abychom pak slyšeli jednoho z představitelů OSN, že místo toho, aby se skutečně zabýval tím, co už měsíce, týdny požadujeme, aby mezinárodní úředníci byli v Libii i v jiných zemích, tak prostě jen eh, odsoudí, odsoudí tu situaci a proto může večer klidně spát pod hlavou knihu o solidaritě. Děkuji. Času máme opravdu stále méně, takže pan Pil Filry a pan Píkej. Několik otázek šlo také vaším směrem, jestli byste mi mohli pomoci tím, že velice stručně pomocí několika vět každý z vás odpoví. Prosím, kolik času tady mám? Maximálně dvě minuty máme potom slyšení, proto jsem také nutil všechny ke stručnosti. Věděl jsem, že k tomuto dojde. Nikdy mi, nikdo mi nikdy nevěří, ale prosím, velice stručně. Jenom na ty otázky. Takže ze všeho nejdříve se omlouvám, ale několik eh, vystoupení jsem vůbec nezachytil, protože už jsme neměli tlumočení, takže se předem omlouvám. Zazněly otázky, na které nebudu moci odpovědět. Pouze takové upřesnění. My už jsme to tady říkali v tomto parlamentu opakovaně. Ať je to jasné, Evropská unie nefinancuje detenční centra v Libii. Všichni souhlasíme, že ta detenční centra to je šílenost, kterou je potřeba zavřít a my jsme mobilizováni, aby k tomu došlo. S tím, že naši partneři jako UNHCR nebo Světová organizace pro migraci, společně s námi bojují za zavření těchto center a za to, aby byly nahrazeny systémem otevřených center. Ať je to tedy jasné, my nefinancujeme detenční centra v Libii. Dáváme peníze našim partnerům, v tomto případě Mezinárodní organizace pro migraci a ONHCR, abychom mohli co nejvíce zlepšit život migrantů držených v těchto centrech. působí se v oblasti zdraví, zdravotnictví, aby se zlepšily zdravotnické podmínky, tedy sanitární podmínky v těchto zařízeních například. A především, aby ti migranti drženi v těchto centrech byli puštěni ven. UNHCR od začátku roku dosáhlo propuštění tisíce migrantů z těchto center. To je tisíc drobných vítězství, která musíme přivítat. A my jsme to udělali díky našemu programu Podpora. Problém je, že libijské orgány pověřené řízením těchto center nechtějí ustoupit. UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci znovu tedy volá po zřízení otevřených center. To by bylo dobře. A udělala to i delegace Evropského parlamentu, která navštívila Libii. Ta také apelovala na vytvoření otevřených center. Je třeba jednat, abychom pomohli lidem. A to děláme. Souhlasíme také s tím, že libyjská pobřežní hlídka není dostatečně vycvičená, není to profesionální sbor na dostatečné úrovni a právě proto je chceme vzdělávat, cvičit a důležitá část tohoto školení a vzdělávání je zaměřena na to, aby je učila lidskému zacházení s migranty v souladu s platnými mezinárodními normami. Děkuji. Děkuji a omlouvám se za takové omezení řečnické doby, ale děkuji vám za to, že jste odpověděli na ty klíčové otázky a pane Píkej, některé otázky směřovaly na vás, jestli byste se také pokusil o stručnou odpověď. Ano, děkuji, já budu stručný. Já jsem měl také problém se zařízením eh, pro překlad, eh, takže jsem něco neslyšel. Já chci jasně říci, že eh, sdílíme vaše obavy a bereme vážně to, co zde zaznělo. Co se týče detenčních středisek, eh, vysoká představitelka sama 12. září v Evropském parlamentu řekla, že chce, aby se tato střediska zavřela a že udělá maximum, aby přiměla libijské orgány k tomuto kroku. Eh, tím by bylo vytvořit alternativy eh, pro eh, tato detenční centra takovým krokem a Evropa by pomohla financovat otevřená střediska a, a propagovat tedy pomoc pro pomoc k dobrovolným návratům protože IOM neakceptuje žádné jiné principy, eh, co se týče návratu, protože to patří k zakládacím aktům IOM, eh, tedy jiné návraty. Každý návrat tedy musí být dobrovolný. Eh, jaká je naše priorita? To byla jedna otázka. Prioritou vysoké představitelky především je zachraňovat životy, chránit lidi a vytvářet legální cesty do Evropy pro ty migranty v Libii, kteří potřebují mezinárodní ochranu. To je její prvořadou prioritou. Za druhé se samozřejmě musíme vyrovnat s jevem nelegální migrace. V Libii je nějakých 700 až 800 tisíc lidí v této situaci a to je potenciálně humanitární katastrofa, která se může ještě zhoršit oproti současnému stavu. Před takovou realitou tedy stojíme. Ty nástroje jsem již popsal a kolegové také. Spolupracujeme s libijskými úřady a s mezinárodně uznanou vládou. Ta vláda je slabá, nemá dostatečnou kontrolu ani kapacity, aby sama situaci řešila. To je objektivní skutečnost, před kterou stojíme. Spolupráce s touto vládou není totéž jako schvalování toho, co se v Libii děje. To je také potřeba jasně říci. A v rámci naší spolupráce se vede kontinuální debata, kde libijským úřadům přibližujeme otázky lidských práv, tak jak jsme o tom hovořili dnes odpoledne. Poslední komentář, co dělá EU pro stabilizaci Libie. Stanovisko vysoké představitelky je takové, že je potřeba stoprocentně podporovat mírový proces OSN pro Libii. Ten se zastavil až poté, co eh, vysoký představitel eh, se ujal úřadu v září. My jej eh, podporujeme jak finančně, tak eh, operačně pomocí know-how. Co se týče volebních otázek, budování institucí, zaškolováním pracovníků těchto institucí a pomocí mediací mezi nejrůznějšími subjekty, které se účastní Eh, na té libijské situaci eh, politické, která je ve slepé uličce. A vysoká představitelka je zcela odána plnění těchto úkolů. Tento týden eh, má naplánováno několik schůzek s libijskými subjekty a také se zástupci OSN. Děkuji. Předtím, než naši hosté odejdou, chci jim poděkovat. A co se týče této debaty, chci říci poslancům, že jsem si povšiml, že šlo o velice emocionální debatu, ale chci poděkovat všem poslancům za to, co zde zaznělo. Nechci, abyste mi špatně eh, rozuměli. Já sám i paní eh, Veržia vám eh, potvrdíme, že jsme se setkali s představiteli libijské pobřežní stráže a s dalšími subjekty. My všichni se eh, intenzivně věnujeme situaci v Libii, jsme jí hluboce znepokojeni a chci také říci, že toto není ojedinělá akce. My o tomto problému celý den dnes hovoříme i hovořili jsme o tom i v předchozích dnech v rámci týdne, Afrika, eh, eh, týdne pro Afriku. Hovořili jsme s předsedou parlamentu, tato setkání jsou nabita obavami i, emocion, i emocemi a chci proto poděkovat poslancům za to, jak aktivně se tohoto procesu účastní a jsem eh, také tedy velice vděčen. Paní Vržia se hlásí o slovo možná s technickou poznámkou. Pane předsedo, vy jste mě několikrát zmínil ve svých komentářích, eh, proto se chci také zapojit a chci k tomu něco dodat. Líbijská pobřežní stráž kontroluje pouze malou část libyjského pobřeží. To nám bylo neustále v Tunisku opakováno. Hlavní otázka je, kdo kontroluje libyjské území. A tady jsme nedostali odpověď, protože máme pocit, že tady probíhá taková eh, propaganda, která ukazuje, že když spolupracujeme s libyskou vládou, tak máme jasný přehled o tom, co se děje v Libii a to není pravda. Very good idea. Myslím, že máme dobrou představu o tom, k jaké situaci vlastně patu v Libii došlo, jak eh, nebezpečná tam situace byla eh, a věnujeme se tomuto problému již déle a toto není poslední příležitost. Chci tedy poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo a chci také poděkovat našim dnešním hostům. Děkuji vám a v této debatě budeme pokračovat. Eh, Totež platí pro ESVČ eh, a komisi a děkuji eh, za to, že jste nám dali tedy čas navíc. Kolegové, teď přistoupíme ke společnému slyšení. Um, Ti z vás, kteří zůstanou na slyšení, prosím seďte a hned, eh, hned začneme. Ti, kteří se nechtějí zúčastnit, prosím odejděte tiše. Eh, jedná se o společné slyšení s výborem pro ženy a já chci pozvat předsedkyni výboru pro ženy, aby přišla sem ke mně. je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 Uh, um, Kolegové, jestli tedy uh, tady jste připraveni, pustíme se do práce, omlouvám se za spoždění. If I may, um, just begin... Dovolte, abych tedy uh, zahájil slyšení. s velikou radostí zde vítám předsedkyni eh, výboru pro ženy Vilie Blinkevičute. Jak víte, kolegové, toto slyšení se bude z já se omlouvám, není, nejde o slyšení, jde o debatu nad návrhem zprávy. Je to asi proto, že pokaždé, když jednáme společně s výborem pro ženy, vždy máme slyšení. Neboli kolegové, jedná se o návrh zprávy o Evropském ochraném příkazu. Jak víte, toto iniciovala skupina států v roce 2010. E, e, v 11. Eh, ledna 2011 vstoupila v platnost směrnice a posléze byla transponována eh, do, měla být do roku 2015. Máme tady příležitost pro zpravodaje eh, obou výborů zhodnotit, jak tento nástroj, který je založen na principu vzájemného uznání, uznání což znamená, že e, ochranné příkazy vydané v jednom členském státě je potřeba uznat a vykonat v jiném členském státě. E, dnes tedy vyslechneme spoluspravodajům, kteří nám představí e, představí hlavní prvky této, této zprávy a hlavními zpravodajky jsou paní Post a paní Beseril a Nejprve tedy slo, eh, předám slovo paní předsedkyni Vili. Ne, mám tady, máme tady. Má. časových důvodů tady budu pokračovat dál, i když to eh, neodpovídá eh, zásadě rovnosti. A teď má slovo Soraya na pět minut a potom Tereza také na pět minut. Takže Soraya má slovo pět minut na prezentaci. Děkuji, Claude. Ano, já jsem eh, měla tu čest eh, pracovat na zprávě o provádění směrnice o Evropském ochranném příkazu, který pakliže bude eh, fungovat, může pomáhat zachraňovat životy obětí genderově, jaksi prostě způsobené násilností. Může se tak podařit zachránit desítky tisíc život, života, ale, životu, ale jak jsme se spolu s pravodajkou Eh, zjistili pouze sedm takovýchto ochranných příkazů bylo v Evropě zatím celkem vydáno. Z toho jasně vyplývá, že doposud ani komise, ani členské státy nevzali svou odpovědnost příliš vážně. Eh, úředníci, eh, kteří přicházejí do styku s obětmi, vůbec neznají tento mezinárodní nástroj ochrany, organizace na ochranu obětí také tento nástroj, neznají oběti sami o této příležitosti ani nikdy neslyšeli, že mohou získat takovýto ochranný příkaz i v cizině, chtějí-li cestovat anebo se přestěhovat do jiné evropské země. Proto v návrhu naší zprávy jsme sformulovali několik stránek požadavků a okamžitých kroků, které je třeba učinit, z nichž budu citovat následující. Vyzýváme komisi a členské státy, aby zveřejnili plný seznam orgánů, které odpovídají za vydávání a uznávání Evropského ochranného příkazu a také seznam ústředních orgánů, které, které, eh, které vydávají tyto orgány v členských státech, tak, aby ochrane, eh, chráněné osoby a oběti a eh, organizace, které jim pomáhají, se s tímto mohly seznámit. Členské státy by měly vypracovávat hodnocení, vycházeje z přístupu založeného na rovnosti eh, mužů a žen. Eh, Voláme o, po specifických opatřeních ze strany členské státy, tak aby byly chráněny oběti, eh, které jsou zvláště zranitelné. Chceme zajistit zdarma služby tlumočníků a překladatelů pro osoby, které si přejí EPO Chceme, aby komise vydala jasný eh, časový harmonogram pro členské státy a jejich orgány, eh, tak, eh, aby nebyla zvyšována nejistota chráněných osob a také, aby instruovali příslušné orgány, aby poskytovali dostatečné informace obětem během procesu vydávání rozhodnutí o vydávání Evropského ochranného příkazu. Státy by měly zintenzivnit spolupráci s nevládními organizacemi, a e, snažit se poskytovat, e, poskytovat tedy e, i pomoc a výcvik, výcvik pracovníkům nevládních organizací, které se zabývají ochranou obětí. To je nezbytné pro provádění těchto, této směrnice, a to i včetně policie a pracovníků justice. Členské státy by také měly spustit dlouhodobou Eh, dlouhodobou kampaň pro zvyšování povědomí, co se týče násilností eh, eh, genderových a také, aby zvýšili ochranu i za pomoci relevantních nevládních organizací. Já jsem byla spravodajkou za výbor LIBE, takže mi také šlo o zajištění interpersonální bezpečnosti. Jsem šokována, že v návaznosti na na e, vlnu příchodu e, e, nelegálních migrantů se Evropa zabývá bezpečností pouze na svých vnějších hranicích. Víme ale, že že do této situace, jako se dostávají oběti, se, se může dostat každý z nás. Efra se ve zprávě o násilí proti ženám vyjádřila, že jedna ze tří žen již zažila eh, eh, fyzické nebo sexuální eh, násilí do, roku, do věku 15 let. Jedna z, každá z, jedna z pěti žen byla obětí stalkingu. Mnoho žen bylo také obětmi nějaké formy sexuálního obtěžování. Eh, to také vyplývá eh, z kampaně MeToo, eh, kde ženy hromadně vydávají svědectví o sexistické kultuře, která je zcela zřejmá v celé naší společnosti, včetně nejvyšších, nejvyšších složek a i parlamentu je proto potřeba, aby i e, bezpečnost jednotlivých osob e, byla prioritou v Evropě. Děkuji a spolu s pravodajkou je Teresa Jiménez Beceril. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat e, své spoluspravodajce paní Soraje Post za naši spolupráci, která byla velmi plodná. Společně jsme pracovali na tom, abychom zlepšili evropský ochranný rozkaz, abychom měli nástroj, který bude efektivně reagovat na potřeby všech obětí trestných činů. Říkám správně všech obětí, protože si ten ochranný, nebo normálně si představujeme ženy, které trpí tím násilím, protože jsou to většinou právě ženy, které jsou obětí tohoto násilí, ale mohou to být i jiné oběti. Mohou to být oběti terorismu nebo jakýkoliv jiný člověk, kterému vyhrožuje někdo jiný, který je ohrožován. Vzniklo to pro lidi, kteří jsou oběťmi trestných činů a chtějí požádat eh, o ochranný příkaz z jednoho členského státu na druhý členský stát. A já jsem byla zpravodajkou, když španělské předsednictví předložilo tento návrh. Připomínám, jak byl tento nástroj přijat. Byl přijat velmi pozitivně a vyvolal velká očekávání. Potřebujeme tedy nový nástroj, abychom zajistili dynamický a efektivní mechanismus, který bude velmi vzdálen byrokratickým procesům, které by mohly vést ke zbytečným prodlevám, až tak, že oběť by přestala mít chuť vůbec pokračovat, protože by odjela do jiné země, kde by nehovořila jazykem, kde by neměla žádné základy, musela by znovu ukázat, že tato osoba ji ohrožuje a tak dále. Teď už vlastně stačí, nebo mělo by stačit, aby ta osoba to řekla v té své jedné zemi, tam zajistila si tedy ten ochranný příkaz a potom by se to automaticky převádělo. O to nám právě šlo. EPO byl tedy výsledkem stokholmského programu, který vyžadoval koherentní politické odpovědi v rámci prostoru svobody, demokracie a spravedlnosti. EPO nevytváří konvergenci národních práv, ale mechanismus soudní spolupráce. Teď tento nástroj, tak jak tedy vypadá, selhává, protože nenaplnil očekávání. V roce 2000 se tedy 2010, eh, se odhadovalo, že 10 tisíc žen je pokryto v Evropě těmito ochrannými opatřeními. A víme, že bylo vydáno pouze sedm příkazů EPO. Čtyři ve Španělsku, jeden v Itálii a dvě ve Spojeném království. Možná tolik žen o tento evropský ochranný příkaz nepožádalo, ale sedm, to je opravdu velmi málo. To je tedy Eh, obrovský počet eh, příkazů, které vůbec nebyly vyžádány. Já si nemyslím, že by to bylo nějak extrémně požadované, a, ale prostě sedm, to je opravdu málo. V mé zemi se stalo, že e, náš občan cestoval do Kastionu a tam e, zavraždil německou občanku, která byla jeho ženou a která byla těhotná. Takže tam už byly eh, dvě osoby ze dvou různých států a právě to je to místo, kde by se mohlo, mohl tento nástroj využít. Nevládní organizace, agentury o Evropské unie se sbírali velmi málo údajů o tom, abychom mohli posoudit účinnost tohoto nástroje, takže nemáme žádné reference. Návrh této zprávy se tedy zakládal z velké části na studii Evropského parlamentního výzkumného střediska. Odhalily se následující chyby. Neexistuje centrální registr těchto evropských příkazů, takže je velmi těžké je posoudit. Nástroj sám je velmi složitý, což komplikuje uplatňování této směrnice ze strany národních orgánů a také komplikuje obětem eh, možnost vůbec tyto nástroje si vyžádat, eh, protože je dostatečně nechápou. Také národní orgány nejsou dostatečně informovány, neproběhl monitoring implementace EPO ve všech zemích. Proto to tedy komise nesledovala a vůbec nevíme, jak to proběhlo. Existuje obrovský deficit mezi koordinací a komunikací EPO mezi členskými státy. Oběti eh, Obětem se nenabízí překlad a tlumočení, což je velmi důležité pro přeshraniční nástroj je důležité nabídnout adekvátní informace těm chráněným osobám, včetně možnosti požádat o evropský ochranný příkaz, pokud se tato osoba přesune do jiného členského státu. My jsme v tomto smyslu upozornili na důležité nedostatky, na velké nedostatky a zdůraznili jsme, že je nutno vést osvětovou kampaň zaměřenou na oběti a členské státy. Nedostatek informací v této věci je velmi poškozující pro bezpečnost obětí. Vzhledem k tomu, že ve, v systému tedy volného pohybu se osoby často přemysťují, tak se může stát, že každá oběť narazí na situaci, kdy se ocitne v jiném členském státě, kde tedy nerozumí jazyku. A zatím nebyla přijata žádná konkrétní opatření, která by se týkala lidí se zvláštními potřebami, třeba osobami s postižením, aby byla zajištěna efektivní ochrana. Je nutné, aby proces vytváření schválení EPO byl rychlý. Orgány členských států využívají různé formulace. V některých případech by bylo nutné také stanovit konkrétní lhůty. Důležité je také komunikace mezi kompetentními orgány a ústředními orgány pro ochranu obětí. V zájmu efektivity těchto příkazů žádáme členské státy, aby vytvořili systém národního rejstříku EPO, kde by byly všechny tyto příkazy zaneseny Žádáme také komisi, aby vytvořila systém evropského registru, kde by se sbíraly informace o EPO všech členských států. Zdůrazňujeme, že právní a praktické nedostatky při uplatňování současné směrnice mohou být eh, neutralizovány adekvátní interakcí mezi různými evropskými nástroji na ochranu obětí. Mezi jiným k tomu patří i ta směrnice, pro kterou jsem byla zpravodajkou, a to je Všeobecná směrnice o právo obětí trestných činů na ochranu a podporu. Důležité také, aby členské státy svým orgánům činným v trestním řízení předali informace, aby je proškolili eh, v těchto otázkách. Doufám, že tímto zlepšením budou mít oběti snadnější přístup k používání evropských ochranných příkazů. A když se členské státy postarají o to, že evropský příkaz na ochranu oběti bude správně uplatňován, tak eh, to zabrání tomu, aby tyto oběti se staly oběti znovu po druhé. Děkuji, paní Jiménez Besril. Teď dáme slovo poslancům a poslankyním, kdo chtějí vystoupit. Prosím, každý ne déle než dvě minuty. A jako první prosím stínové poslance. Pan Štětina, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Text návrhu zprávy je dobrý. Obě zpravodajky odvedly skvělou práci. Děkuji. Ve zprávě byly zohledněny téměř všechny připomínky, které jsem při prvním setkání se spravodajkami a novými spravodají měl. Evropský ochranný příkaz je velmi důležitým právním nástrojem a měl by být naplno využit napříč Evropskou unii. Z mého pohledu je nejdůležitější zaručit, že bude ze strany členských států a Evropské unie dostatečně propagován. Obětem i jejich blízkým musí být zaručena snadná dostupnost tohoto nástroje. Ještě jednou vítám návrh této zprávy a co se týká pozměňovacích návrhů z mé strany, budu se snažit o detailnější rozvedení některých bodů. Pro zásadní změny v textu nevidím důvodu. Ještě jednou děkuji oběma zpravodajkám. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji. Pan Urtasun. Děkuji. V první řadě chci poděkovat oběma spoluspravodajkám za skvěle odvedenou práci. Toto je velice důležitý nástroj a je pravda, jak řekly obě spoluspravodajky, je trošku problém, že od jeho vstoupení v platnost těchto příkazů bylo vydáno pouze sedm v celé EU. Jo, omezené použití eh, v podstatě ukazuje obrovský problém s implementací, protože násilí na ženách je stále velmi markantním fenoménem. Dovolte mi proto dotknout se pár vybraných témat. V první řadě bych chtěl říci, že jsme trošičku zklamáni tím, že komise zatím nepředložila implementační zprávu. To je naprosto nepřijatelné. To samé se stalo když jsme pracovali na implementační zprávy pro směrnici proti pašování lidí. Eh, komise je odpovědná za monitorování směrnic, za vyžadování informací, za zahajování procesu pro porušování pravidel, pakliže eh, členské státy provádějí implementaci nesprávně. Zatím komise však ani nesebrala data od doby vstoupení v platnost tohoto příkazu. Takže já si myslím, že v první řadě musíme zajistit, že komise bude tento nástroj brát vážně. Za druhé zde máme problém harmonizace úrovně ochrany v některých členských státech. Je to něco, co ta zpráva zmiňuje Například v některých členských státech není stalking trestným činem, takže to, co si žádá ochranu v jednom státě, se v jiném státě ne- neuznává, což znamená další riziko pro oběti a musíme to řešit. Rovněž bylo konstatováno, že jeden z hlavních problémů EPO je nedostatek informací o tomto nástroji mezi obětmi a jeho rozšíření. Mezi, e, e, proto je podle mě nutné jak si zpropagovat tento nástroj v členských státech a vysvětlit, o co že se to vlastně jedná. Chceme také podpořit myšlenku školení ohledně eh, ochranného příkazu pro policisty a právníky. Obecně vzato jak řekli obě spoluspravodajky, myslím si, že parlament musí jasně zdůraznit, že toto je velice důležitý nástroj kterému však zatím chybí implementace, nemáme zde potřebný leadership na straně členských států a bez toho se nemůže stát nástrojem užitečným. A za tímto účelem jsme připraveni spolupracovat se spolu s pravodajkami, aby parlament vypracoval co nejsilnější stanovisko. Děkuji paní Griesbeck. Děkuji. Paní předsedkyně, pane předsedo, vítám skvělou, velmi kompletní zprávu obou kolegyně, která podtrhává důvody neúspěchu a stanoví potřebu vytvořit konzistentní rámec na evropské úrovni, aby se chránila právo obětí. Já jsem také byla zpravodajkou v roce 2010. Hodně jsme bojovali za to, abychom měli konkrétní, užitečný, logický nástroj, který by umožnil kromě toho evropského příkazu na ochranu osob, na ochranu obětí, především tedy žen, vytvořit také systém jakéhosi monitoringu, sledování v případě těch osob, které se pohybují v různých členských státech. Já si vzpomínám, že jsem tehdy velkými slovy vítala ten nástroj pro spolupráci. Byl to velký pokrok z hlediska prevence, pokrok z hlediska ochrany obětí když jsme se rozhodli, že v té době přijmeme tento nástroj. A teď jsem skutečně zděšená a smutná, když vidím, že bylo vydáno pouze sedm evropských eh, ochranných příkazů. Já tomu vůbec nemůžu uvěřit. Ano, diverzita národních legislativ eh, je součástí odpovědi na tento neúspěch nedostatečná spolupráce mezi členskými státy. Nevím, jestli tady je vůbec dneska rada, protože ta odpověď neleží tady. Tady všichni souhlasíme, všichni vítáme tu práci, všichni chápeme smysl tohoto textu a jeho význam pro dnešní Evropu, pro občany. A zároveň víme, jaké jsou výzvy, Navrhujeme způsob, jak je řešit. A když eh, máme den eh, boje proti násilí na ženách, eh, tak všichni vystupují s tím, že je třeba znásobit úsilí. Ano, my si to tady řekneme mezi sebou, ale nestočí dělat jenom takovou to reklamu. Je třeba, aby se uh, tyto kroky konkretizovaly na úrovni členských států. Přidaná hodnota tohoto nástroje je nezbytná, je tedy nesporná, ale eh, k čemu je, když někdo tento nástroj nepoužívá? K čemu jsme my jako instituce, když měsíce debatujeme o vytvoření nástroje, který pak k ničemu není? Takže má připomínka tady nepřináší odpovědi. Navíc všichni ti, kteří by eh, mohli sloužit jako naše spojka, jako součást řešení tady dneska nejsou. V každém případě tento nástroj eh, musí být eh, implementován a musí dosáhnout svého cíle, což je ochrana obětí. Děkuji. Děkuji. A teď dostane slovo komise, pakliže bude chtít vystoupit. Ano, děkujeme. Kaše Janická, DG Justice, Evropská komise. Chtěla bych ještě jednou poděkovat Evropskému parlamentu za tuto skvělou zprávu. Je to velice komplexně pojednaná zpráva, e, bereme ji velice vážně a vše, co se v ní uvádí, také. Rovněž e, Rozumíme vač, vašim obavám ohledně nedostatečné aplikace tohoto důležitého nástroje. Ráda bych eh, vás ujistila, že z hlediska Evropské komise správná transpozice a správná aplikace obou těchto nástrojů, tedy té směrnice i toho nařízení, je pro nás velice, velice důležité. Je to naše priorita. co se týká směrnice o EPO, v posledních měsících jsme se intenzivně zabývali jeho správnou transpozicí a můžeme vám říci, že ve všech členských státech došlo k její transpozici, takže proběhla plná transpozice, máme notifikace o opatřeních ve všech členských státech a na základě těchto informací můžeme začít zpracovávat zprávu. Eh, kterou také vypracujeme, tedy o aplikaci tohoto nástroje v tom smyslu, jakým způsobem mohou oběti a jiné ohrožené osoby využít evropský ochranný příkaz, a to ve všech členských státech. Ta zpráva bude předložena v roce 2018. Rovněž bereme velice vážně veškeré ty informace o zvyšování povědomí o EPO, a o šíření informací o tom, že Evropský ochranný příkaz existuje. Proto jsme se v komisi rozhodli, že budeme mít takovou dedikovanou stránku na portálu e-justice, to se bude jmenovat Victims Corner, to znamená koutek pro oběti a tam budeme mít informace o národních kompetentních orgánech, které řeší EPO a budou tam také veškeré související informace, z EPO a bude to přeloženo do všech eh, jazyků EU. Bude to snadno dostupné komukoli, kdo ty informace bude potřebovat. Zatím tyto informace už máme eh, k ochranným příkazům v občanskoprávních záležitostech a teď zajišťujeme, aby to bylo stejně dostupné i co se týká ochranných příkazů v trestně právních záležitostech. Budeme o tom mluvit pokaždé, když se setkáme s členskými státy nebo národními experty na téma eh, práv obětí. Například 29. Eh, ledna máme v plánu schůzi na vysoké úrovni národních expertů ohledně práv obětí. Na té schůzi budeme řešit přesně tento problém. Podělíme se o výsledky eh, ve věci zprávy Evropského parlamentu a s členskými státy budeme diskutovat, jak nejlépe zajistit, že oběti a jiné ohrožené osoby mohou plně požívat tohoto nástroje. To je vše, děkuji vám za slovo. Děkuji. A teď budou mít slovo opět spoluspravodajky jako první paní Post. Děkuji. No, e, vlastně toho nemusím dodávat až za stolik. Ten problém je velký, e, hlavně to, že těch příkazů bylo vydáno sedm, ale máme 114 tisíc národních ochranných e, příkazů za stejné období a pouze sedm evropských. A to, myslím, dobře nastínuje to, co ve své zprávě říkáme. Potřebujeme radikální postup v této věci a jsem ráda, že komise už konečně dostala všechen materiál, protože před pár měsíci ještě nebylo nic, na čem by se dalo pracovat. Toto je velice důležitá otázka, musí mít velice vysokou prioritu, protože hovoříme o velikém množství lidí, a to v celé EU. Ráda bych také poděkovala paní spoluspravodajce, stínovým spravodajům Díky za skvělou spolupráci. Děkuji, paní Post. Paní Jiménez Betheril, prosím. Sí, muchísimas gracias, Ano, děkuji. Stejně jako moje spoluspravodajka Soraya Post, už jsem pohovořila o všem na začátku. Jen chci ještě poděkovat stínovým zpravodajům a říci, že jsem ráda, že komise nachází data nebo něco, čeho se může chytit nějakým způsobem, protože neměla moc materiálu a zdá se mi, že když eh, se to bude týkat eh, i směrnice, nejen nařízení, ta přepážka pro oběti, tak to bude velmi dobré. Paní Post také říkala, že to vzniklo s velkým očekáváním a úplně jsme nepochopili, proč to selhalo. Asi nebyla dostatečná politická vůle. Prostě selhávalo to ve všech eh, stupních toho řetězce, ve všech článcích řetězce. Všechny tyto články dostatečně nefungovaly policie, soudci, prostě nebyla tomuto nástroji dodána ta důležitost, kterou vyžadoval. Myslím si, že oběť, oběť má problém, má tendenci mlčet, má strach, nenahlásí toho útočníka. Takže v tomto kontextu bychom si možná mohli říkat, že oběť eh, se nepřemysťuje, necestuje, zůstává doma, má strach, eh, tak možná bychom jim mohli vysvětlit, že cestovat může, že může třeba navštívit své příbuzné v jiné zemi, bude chráněna i v jiné zemi, již není státním příslušníkem. Uvidíme, jak to bude vypadat. Možná si třeba řekne, no co já potom budu dělat, mám tam rodinu, co když za mnou přijede? ten útočník. Takže oběti potřebují mnohem větší podporu. Musíme se více ponořit eh, do toho, jak osoby, eh, jak oběti tedy žijí, abychom jim mohli pomoci abychom je pozbudili v tom, aby využili tohoto prostředku na ochranu. V tomto případě všechno, všechno selhalo, protože není možné, aby bylo vodáno, vydáno pouze sedm těchto ochranných příkazů, z toho čtyři v mé zemi, nic eh, třeba ve Francii, to je opravdu velmi překvapující. Děkuji. Um, děkuji, Tarazo. A děkuji také všem stínovým zpravodajům Eh, lhůta pro pozměňovací návrhy je 7. prosinec 6 hodin. Děkuji za veškerou spolupráci všech zúčastněných a děkuji také všem kolegům, kteří dnes přispěli k této debatě. Tolik tedy k tomuto bodu. Děkuji kolegům a kolegyním z výboru pro ženy a děkuji její jo předsedkyni. Eh, výbor Libe tedy pokračuje v práci a eh, věnovat se budeme bodu 12. Eh, máme zde prezentaci studie Evropské migrační sítě. Já vyčkám, až se kolegové dostaví sem.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 we look forward to your short presentation. Thank you. Yes, uh, good afternoon, and thank you very much for this kind introduction. Uh, thank you also to... Děkuji také uh, poslancům výboru LIBE za pozvání uh, sítě, Evropské sítě uh, pro migraci, abych vás mohl seznámit s výsledky studie o nelegálním zaměstnávání osob třetích zemí v EU. Jmenuji se Julian Benjamin, jsem výzkumník ve výzkumném středisku Německého spolkového střediska pro migraci a e, uprchlíky a jsem také členem e, Německého národního kontaktního e, bodu. EMN se stává celkem z 28 národních kontaktních bodů, které jsou na různých úředních místech, univerzitách nebo jiných místech, koordinováno pomocí Evropské komise ta studie, kterou zde odprezentuje, eh, odprezentuji, eh, eh, poskytuje výsledky z 23 kontaktních bodů. Průzkum byl proveden v roce 2016. Výsledky studie byly zveřejněny v syntetické zprávě, která je zveřejněna a také zazněly na fóru EMN. Vzhledem eh, ke kolaborativní povaze eh, této zprávy vás nemohu podrobně seznámit eh, s jednotlivými postupy a kroky v jednotlivých zemích, spíše poskytnu přehled situace na evropské úrovni. Proč vlastně EMN se rozhodla se věnovat tématu nelegálního zaměstnávání osob z třetích zemí? Za prvé, jak víte, je úkolem EU bojovat s nelegálním zaměstnáváním, zvláště pomocí směrnice e, sankcí vůči zaměstnavatelům z roku 2009, ale mimo to máme nařízení na toto téma. E, ekonomicky je to znepokojivá situace, e, snížení daňových příjmů, příspěvků do systému sociálního zabezpečení a z hlediska migrační politiky jde eh, o eh, snižování nelegální migrace a také o vykořišťování osob z třetích zemí, eh, což je vlastně vyplývá v porušování jejich práv. Cílem studie bylo analyzovat opatření, které členské státy mají zavedena, které, kde se bojuje proti nelegálnímu zaměstnávání osob z třetích zemí, identifikují se problematické oblasti a překážky a poskytuje přehled strategií. Nelegální zaměstnávání osob třetích zemí je zaměstnávání, které je eh, porušuje eh, buď to eh, tedy pravidla pro zaměstnávání nebo pro migraci nebo oboje. Jedná se tedy o migrace, migranty, kteří nesplňují podmínky pobytu v členských státech a během nelegálního pobytu jsou zaměstnávány tyto osoby. Studie se také zabývá zaměstnáváním osob z třetích zemí, které mají Eh, tedy legální status, ale pracují na černo neboli porušují eh, tedy práva pracovního trhu. Nelegální zaměstnávání vysílaných pracovníků a osob OSVČ eh, nepatřilo do rámce této studie. Studie se zabývá čtyřmi oblastmi, které jsou pro téma důležité. Za prvé eh, eh, opatření proti zaměstnávání, nelegálnímu zaměstnávání, eh, za druhé identifikace těchto případů pomocí kontrol, za třetí sankce a za čtvrté výsledky pro osoby třetích zemí stručně poukáži na eh, některé, některá ústřední zjištění této studie. Když se podíváme na preventivní opatření v členských státech eh, na, eh, v boji proti nelegálnímu zaměstnávání, tady jsou dva typy těchto opatření. Vůči zaměstnavatelům nebo potenciálním zaměstnavatelům a vůči osobám třetích zemí. Většina členských států Eh, účastnících se studie hlásí, že eh, zorganizovali eh, zorganizovali kampaně na zvyšování povědomí o tomto nelegálním jevu. Všechny členské státy mají také legislativu, z níž vyplývá povinnost zaměstnavatelů, aby hlásili zaměstnávání osob třetích zemí a Řada členských států uvádí, že partnerské dohody s združeními eh, zaměstnavatelů anebo s odbory také pomáhají eh, vlastně sjednotit různé subjekty na národní úrovni v boji proti nelegálnímu zaměstnávání. Členské státy také poukázaly na některé faktory úspěchu na straně zaměstnavatelů, účinek odstrašující, který mohou mít sankce, k tomu se vrátím později, a za druhé vznikající partnerství, a to jak oficiální, tak neoficiální, a sdílení informací mezi různými orgány a zaměstnavateli na nejrůznějších e, e, úrovních. Na straně zaměstna, zaměstnanců jde o poskytování informací o legálním zaměstnání nebo poradenství a zabraňování vy, vykořišťování zaměstnanců a špatné pracovní podmínky. A to mají na starosti většinou odbory anebo nevládní organizace. A když prevence nefunguje a dojde k nelegálnímu zaměstnávání osob z třetích zemí, jakým způsobem odhalíme tato případy. Ze studie vyplývá, že složitý e, postup identifikací e, se v jednotlivých zemích e, liší. Buď to mají tedy Eh, odbory práce na starosti provádět inspekce a někde eh, mohou eh, tento úkol plnit jiné úřady, ku příkladu v Německu jsou to celníci. A většinou jde o to kontrolovat pomocí inspekcí nelegální zaměstnání. Jediné Finsko má speciální orgán, který odhaluje zahraniční nelegální pracovníky. Provádí se Provádí se eh, hodnocení rizik, eh, kde se identifikují oblasti, kde může nejpravděpodobněji docházet eh, k nelegálnímu zaměstnávání. Ve většině členských států lze inspekce také plánovat celostátně, ku příkladu podle velikosti podniků a nebo podle podílu počtu zahraničních zaměstnanců v podniku a nebo pomocí různých spouštěčů ze strany eh, veřejnosti. A některé členské státy mají zvláštní hotlinku za tímto účelem. Eh, v řadě členských státech chodí eh, inspekční úřady přímo na pracoviště, hovoří se zaměstnanci, kontrolují podmínky, kontrolují vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V některých členských státech se také kontrolují dokumenty o povolení k pobytu. Některé členské státy, které se účastnily studie, uvádějí, že nemají dostatek lidí na provádění inspekce a že jejich navýšení by vedlo k odhalení více případů. Zajímalo by nás objem, tedy velikost tohoto jevu, ale je potřeba přiznat, že nemáme dostatek údajů a to vzhledem k tomu, že statistiky nejsou stoprocentně k dispozici a různé členské státy využívají různou metodu ke schromažďování údajů a proto jsou tyto údaje těžko porovnatelné. A také nezapomínejme na to, že vzhledem ke skrytosti tohoto jevu celkový počet odhalených případů nikdy neodráží skutečnou situaci nelegálního zaměstnání osob v třetích zemí to odhalí pouze orgány činné v trestním řízení a e, víme, že tady hraje roli celá řada faktorů. Ty údaje, které máme, jsou tedy selektivní a můžeme dospět proto pouze k předběžným závěrům. Za prvé, že distribuce identifikovaných případů e, v členských státech je velice nerovnoměrná a nelegálně zaměstnané osoby Eh, z třetích zemí, jsou většinou eh, muži 25 až 35 let starý. Většinou se to děje v malých a středních podnicích, v odvětvích, eh, které vyžadují málo kvalifikovanou práci, jako je turistika, stavebnictví a nebo stravování. Tam, kde zaměstnavatele jsou uznáni viním, stojí před řadou různých sankcí, Eh, národní eh, vnitrostátní právní úprava eh, je také velice různorodá. Co se týče těchto sankcí, vidíte tady, kolik členských států aplikuje různé tedy sankce pro zaměstnávání tedy nelegálně přebývajících osob anebo legálně přebývajících osob. Většinou sankce eh, představují pokuty, různým způsobem se vypočítávají, různě se aplikují a také závisí na statusu pobytu zaměstnance. Další sankce aplikované členskými státy jsou uvěznění, konfiskace eh, finančních zisků nebo, nebo, eh, nebo vybavení a dočasné nebo eh, trvalé uzavření podniku a nebo odnětí licence. Také jsme se ptali, jakým způsobem členské státy vnímají účinnost těchto sankcí a tady je také obraz e, různý. Devět členských států uvádí, že sankce zaměstnavatelů, zvláště finanční, mají silný ostrašující účinek. Někde jinde e, si členské státy stěžovaly, že sankce jsou příliš mírné a že riziko je tedy příliš nízké ve srovnání s potenciálním ziskem. Vyplývá tedy, že odstrašující účinek sankcí méně závisí na přísnosti právní úpravy, ale na e, potom praktické aplikaci sankcí. Členské státy také uvádějí, jaké mají problémy. Člen, čtyři členské státy uh, uvádějí, uvádějí monitoring a kontroly uh, a také došetření, jakože je náročné, protože to trvá dlouho dlouho a jeden členský stát eh, uvádí, že nemá dostatek zdrojů k monitoringu a že směrnice pro sankce vůči zaměstnavatelům eh, neposkytuje finanční prostředky. Eh, osvědčené postupy, tady jsme se dozvěděli, že by byla dobrá, integrovaná, jednotná politika na vnitrostátní úrovni a právní rámec. A Eh, také by bylo dobré zajistit, zajistit eh, účinný mechanismus stížností, to bylo z občanské společnosti. Eh, co se tedy může stát osobám z třetích zemí, které jsou zjištěny jako nelegální zaměstnanci? Ten výsledek je různý od návratu přes vazbu, přes pokuty, přes zjištění, že se jedná o oběti obchodu s lidmi a přes tady ztrátu eh, pracovního povolení a nebo ztrátu eh, povolení k pobytu. Eh, studie má i několik případových studií o osudu tady takovýchto osob v různých konstelacích vidíme, že v závislosti na členském státě, v němž se tato osoba nalézá, jsou výsledky různé ze studi- z těch případových studií, ale také vyplývá, že ve většině případů podle právní úpravy členského státu osoba třetích země bude pravděpodobně eh, tedy eh, vybídnuta k návratu, to je ve 23 eh, členských státech a e, méně pravděpodobné je, že se odebere pouze povolení k pobytu nebo povolení k práci. To je v pouhých devíti členských státech. Co se týče výsledků pro osoby z třetích zemí, je také možnost e, žádat o náhradu nevyplacených, e, nevyplacených mest a daní. Je možné tedy s tímto nárokem tento nárok vznést i po návratu do své vlasti a je také možné eh, vznášet stížnosti vůči zaměstnavatelům, ale některé státy a i občanská společnost uvádějí, že k tomu dochází poměrně málo v praxi, jednak, že osoby z třetích zemí eh, neochotně spolupracují Eh, s úřady, protože se obávají negativních dopadů na sebe. Také je těžké prokázat jejich zaměstnání vzhledem k tomu, že tento jev je skrytý a dokumenty nejsou k dispozici. Dále jazyková překážka může hrát eh, úlohu a také nedostatek informací eh, co se týče také informování o právech, je důležité pro osoby třetích zemí, aby tedy tyto osoby se mohly brát za svá práva. 12 členských států tvrdí, že eh, splňují eh, povinnost informovat eh, tyto země, tyto, tyto lidi před jejich návratem do vlasti o tom, jaká mají práva. Co se týče zaručení pracovních práv během zaměstnání, i to je důležité, aby tito lidé mohli využít mechanismus podávání stížností a aby mohli udat zaměstnavatele. Zde informovanost by měla být nízkoprahová a ze studie vyplývá několik příkladů osvědčených postupů v tomto směru, kde téměř vždy eh, informace a eh, poradenství eh, poskytovaly buď odbory, anebo nevládní organizace. Závěrem několik slov k výzvám, které studie pojmenovává. Studie eh, opakuje to, co vyplývá eh, z eh, Evropské iniciativy pro migraci z roku 2015 a to, že tedy je potřeba zvyšovat úsilí v boji proti nelegálnímu zaměstnávání osob třetích zemí, za prvé eh, zajistit účinný přístup eh, k eh, možnosti stížností a informovanost, zvýšit počet identifikovaných případů. Některé členské státy si stěžují na nedostatek zdrojů a lidí pro provádění kontrol a to jde také ruku v ruce se zvyšováním kvality údajů na úrovni členských států a také vynocování sankcí. To je velice důležité, aby sankce měly skutečně odstrašující účinek. Takže eh, vynucování sankcí v praxi může být zcela nezbytné pro eh, snižování počtu nelegálních zaměstnání. Eh, členské státy nejsou ale příliš aktivní v tomto směru eh, v roce 2016, když se studie eh, ukončovala, pouze 18 členských států nedávno schválili a nebo schválovali novou právní úpravu na toto téma. Tím bych tedy uzavřel a doufám, že se mi podařilo vás alespoň stručně informovat eh, o této studii. Ta byla poměrně dlouhá, 125 stran a těším se na eventuální debatu s vámi. Děkuji vám. Děkuji. O slovo se hlásí pouze jeden kolega. Ne, další. Pan Hala. Thank you, Chairman. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji, eh, pane kolego, za prezentaci. Můžete nám eh, říci něco o eh, zemích původu osob, které jsou nelegálně zaměstnávány v různých členských státech? a také, jaké jsou typická, jaká jsou typická odvětví, kde tyto osoby eh, pracují nelegálně. A eh, je toto různé v různých členských státech. Eh, u nás doma jsou relevantním problémem v, tomto, v této souvislosti etnické restaurace. Děkuji, Bodo Valero. Já myslím, že jsem vlastně už slyšela téměř všechny odpovědi na otázky, které mě napadly. Eh, jsou tady dvě skupiny vlastně eh, nelegálních, eh, nelegálních migrantů. Osoby, které přišly jako uprchlíci a nedostali azyl a setrvávají u nás. A potom jsou zde osoby, které zde Eh, které zde žijí a ani nepožádají o azyl, protože vědí, že by jej nedostali. Tak by mě zajímalo, jestli ve studii jsme, jste nějakým způsobem rozlišovali mezi těmito dvěma skupinami a jestli se liší v různých zemích. U nás doma ve Švédsku velké množství eh, vlastně eh, osob bez dokumentů, ty mají odmítnut azyl a setrvávají ve Švédsku i přesto úřady, úřady sice jim chtějí eh, dát peníze na cestu, ale tyto osoby chtějí zůstat. Ta situace je velice obtížná. Eh, žít ve skrytu ve Švédsku, zvláště eh, v zimě. Ale pak máme také mnoho lidí, kteří k nám přicházejí ze zemí, z nichž tedy nemají právo na azyl a prostě přijdou a přetrvávají a nikdo neví, jak dlouho u nás vlastně jsou. Takže by mě zajímalo, jestli Máte ve studii nějaké rozdíly mezi těmito dvěma skupinami lidí a také jaké pojistky eh, tedy existují pro eh, lidi, o nichž není žádné, eh, žádné povědomí, jestli také tyto osoby jsou chráněny, jestli i jejich pracovní a další práva jsou chráněna, protože to si myslím, že je velký problém. Děkuji, Katar- Kateřina Činiči. Děkuji. Já bych ráda poděkovala za vystoupení a za popis odvedené práce. Já jsem Italka. Itálie tedy není mezi zeměmi, které přispěly k tomuto úsilí. Nicméně je pravda, že i má země se zaměřovala na to, aby ukázala, jak to vypadá se zneužíváním pracovníků ze třetích zemí, především v zemědělství a v potravinářském sektoru. A ukázalo se, že zatím stojí skutečné zločinecké organizace. A já jsem se chtěla zeptat, zda něco podobného vyplynulo také pro jiné země. To znamená, zda se ukázalo, že to jsou skutečně zločinecké organizace, eh, které stojí za tímto jevem. Další otázka, pokud jde o prevenci. Vy jste se zmínil o preventivních opatřeních eh, z hlediska jak pracovníků, tak a zaměstnavatelů. To je iniciativa, která se začíná objevovat. Dochází k osvětě, k většímu uvědomění ze strany společenství, ze strany obyvatel. U nás tedy především eh, v oblasti potravinářství se to teď projevuje. Spotřebitelé jsou vychováváni k tomu, že musí věnovat pozornost eh, nejen otázkám zdraví, pokud jde tedy o to, jakým eh, postupem byly tyto výrobky zpracovávány z hlediska biologického, ale také se zaměřují na hledisko etické. A potom tedy jsme hovořili o tom, kdy je tedy podána ta stížnost a kdy jsou odhaleny případy zneužívání. Je to velmi těžké, protože máme málo prostředků na to, abychom prováděli kontroly, ale myslím si, že je zde i další úkol a to by mě zajímalo, zda tedy vyplývá i z toho vašeho šetření. Pracovníci často nenahlásí svého zaměstnavatele, protože mají strach, mají strach, že přijdou třeba o povolení k pobytu. Máme združení, máme iniciativy, které podporují pracující, aby mohli tedy nahlásit své zaměstnavatele a aby potom jim byla poskytnuta podpora v celém následném postupu. Děkuji. Děkuji. Jean Lambert. So Thank you. Děkuji. Omlouvám se, že mi utekl začátek. Možná jste už na něco z tohoto odpověděl. Chtěla bych navázat na několik bodů, které tady od kolegů zazněly ohledně těch typických odvětví eh, spojených s tímto problémem. Podle toho, co jsem si, vzpom... Eh, co jsem si, jak si o tomto zjišťovala já, tak eh, jsem myslela, že se jedná taky o inspektoráty práce v členských státech a proto tedy má otázka by byla, zda toto cílení je dobré a nebo se děje jenom že se členské státy zaměřily na určitý sektor a nevšimly si tím pádem, co se děje v jiných sektorech, tak se eh, tedy chci zeptat, zda ten váš sektorální přístup je účinný. Například oblast cateringu. Eh, chápu, že jsou členské státy, včetně toho mého, kde je potřeba za, eh, zapracovat, nicméně je velice těžké získat pracovní povolení pro zaměstnance v tomto sektoru. Ale také se chci zeptat na ty alokované prostředky. Jedna z věcí, které jsme řešili ve výboru EMPL v této souvislosti, když se zeptáte členských států na jejich inspektoráty, zjistíte, že v podstatě ten inspektorát nemá moc prostředků. Stěžuje si na ten problém, ale nedává na něj peníze. Je toto realita? Že tedy Oni neposkytují dost peněz na tuto problematiku. Co se týká na to právo zpětného získání platu a tak dále, pro ty pracovníky. i Jedno z témat, které zaznělo původně, bylo, že členské státy by vlastně měly zaplatit, co dluží, a pak by to měli nárokovat na zaměstnavatelích. Což tedy pak se do té směrnice nedostalo, ale chci se zeptat, zda jsou nějaké členské státy, které by to takto dělali, tedy že zaplatí to, co dluží a poté sami vymáhali dlužnou částku na zaměstnavatelích, místo toho, než aby to nechali přímo na lidech, aby získávali ty peníze, co já vím, z Brazílie nebo Bůh ví odkud. A pak, a toto souvisí také s další otázkou, eh, která tady padla, eh, vzhledem k datům, jaké členské státy uchovávají v této věci, vzhledem tedy k velikosti firmy a tak dále. Eh, chci se zeptat, zda uchovávají také data ohledně počtu lidí zaměstnaných tímto způsobem. Padla tady otázka na národnost, pohlaví. Analýzují nějaká data, kdože to jsou ti lidé, kteří jsou takto zaměstnáváni? A v poslední řadě jsou členské státy, kde mohou ty případy jak si před soud dávat třetí strany, když to tedy nedělají samotní pracovníci, ať už z jakéhokoliv důvodu. Kolik zemí umožňuje, aby takový případ k soudu dala třetí strana? Děkuji, paní, eh, pan Le Breton. Já chci nejdříve poděkovat eh, panu Tangermanovi za jeho vystoupení. To zmíněné téma je velmi důležité, protože se jedná o nelegální uh, zahraniční pracovníky ze zemí mimo EU. A tím se dostáváme eh, k jinému problému, který se řeší častěji tedy v médiích, a to jsou nelegální vysílení pracovníci. Vy nám říkáte, že je třeba sankcionovat eh, zaměstnavatele, kteří zneužívají chudoby tím, eh, že tyto pracovníky vykořišťují a říkáte, že se situace zlepšuje v řadě zemí. To je dobrá zpráva. Já si ale myslím, že je třeba také postihovat ty nelegální zahraniční pracovníky jako takové, kteří se znalosti věci přijmou nelegální práci. A to musíme říci velmi tvrdě, protože v našich státech je velká nezaměstnanost. Takže třeba bojovat proti nelegální práci ve všech jejich podobách. Bohužel také přiznáváte, že přes všechny dobré úmysly není jisté, že se nám podaří efektivně bojovat proti této nelegální práci, protože v mnoha, protože v mnoha zemích, zemí chodí tedy chybí prostředky, především pokud jde o inspektory práce. Nemyslíte si, že je v tom jistá zodpovědnost Evropské unie? Já k tomu mám tři poznámky. Za prvé, je zjevné, že Schengenská dohoda, která otevřela ve velkém národní hranice, usnadňuje pohyb zahraničních státních příslušníků a může tedy státům komplikovat záležitosti. Druhá poznámka. Evropská unie vytvořila politiku úsporných opatření, která vedla mnoho států ke snížení veřejných výdajů a v mnoha státech tím pádem se okleštila i pracovní inspekce. A dnes je snadné plakat nad eh, důsledky rozhodnutí, které jsme učinili se znalostí věci. A třetí otázka, kterou vám zde otevřeně kladu. Já si kladu otázku, zda tady nejsou zatím nějaká lobby, která využívají této nelegální práce, protože víme, že pro mnohé zaměstnavatele ti nelegální pracovníci jsou levnější než ti legální. Takže možná třeba nadnárodní podniky nebo jiné podniky mohou být ovlivněny a mohou se snažit, eh, aby tato situace dále přetrvávala. Děkuji. Pane Tangermane, budete tak laskav a odpovíte? Ano, Děkuji vám za otázky. Když dovolíte, proberu to postupně. V první řadě eh, národnost, co do národností a sektorů, máme určitá data pro některé členské státy, ale ne pro všechny členské státy. A jsou to data dezagregovaná. Takže asi nemá smysl ty národnosti a sektory zde uvádět. Co se týká sektorů, to platí v podstatě pro všechny členské státy. Jsou to sektory, které vyžadují málo vzdělanou pracovní sílu, eh, tedy hlavně stavebnictví, cestovní ruch, catering, sektory jako tyto. Druhá otázka se týkala rozdílů mezi těmi, kterým byl odepřen status a mezi příslušníky třetích států, kteří přicházejí do našich zemí, aby zde našli nějaké nelegální zaměstnání. V té studii nerozebíráme eh, ty detaily eh, na základě německého příkladu jsem byl společně s Janem Grotem autorem německého příspěvku do této studie. U nás bylo velké mediální pokrytí této otázky a nemáme žádné empirické studie, které by se snažily ty dvě skupiny od sebe oddělit a zjistit, jaké rozdíly mezi nimi jsou. Takže máme málo dat. Ve věci pojistek a ta otázka zazněla opakovaně, ta směrnice předpokládá mechanismy pro stížnosti, které mají být zřízeny v členských státech a v té studii jsme viděli, že ty mm, stížnostní mechanismy se aplikují různě v členských státech. Máme například dobrou praxi z Belgie, kde v rámci inspektorátu práce je možnost, aby příslušník třetího státu získal záruku, jaksi, že nebude persekvován, že budou chráněna jeho práva, bude anonymní a jako takový může podat stížnost na svého zaměstnavatele. Takže tyto pojistky vnímáme jako velice praktické. Ale také vidíme, že se hodně děje na straně eh, odborových svazů a nevládních organizací, které nabízejí různá centra drop-in, eh, jako ve Švédsku nebo v Rakousku, to je dva příklady za všechny, kde je k dispozici fyzický prostor, anonymní prostor, kam mohou pracovníci přijít a získat poradenství je tam, e, jsou tam různé možnosti podpory pro případné stížnosti. Co se týká otázky o trestních organizacích, které mají být aktivní v této oblasti, tak ta studie do to, tohoto nezabíhala. Nicméně máme zprávy o tom, že se trestní organizace, eh, zločinecké organizace do tohoto zapojují. Nicméně eh, my máme, nemáme žádné informační kampaně v tomto ohledu, nicméně mohli bychom, jak jste řekli, v této věci jednat. Dál padla otázka, kterou zopakovali i kolegové, o třetích stranách, které mohou pomáhat se stížnostmi nebo mohou podávat stížnosti, jednat jménem eh, příslušníků třetích států. To se v té směrnici předpokládá a v některých členských státech eh, to tak také je. Takto z hlavy však nejsem schopen vám odpovědět, ale v té zprávě to je. Otázka toho, jak funguje to cílení a zda to je úspěšné. Co do cílení na jednotlivé eh, sektory. Neřešili jsme účinnost kontrol, eh, co se týká tedy počtu příslušníků třetích států, který, kteří byli zjištěni v situaci nelegálního zaměstnání, takže odpověď na tuto otázku musí být, eh, nebylo to součástí studie, alespoň z naší strany vám tedy nemůžeme dát uspokojivou odpověď. Co do zdrojů, zde jsme obdrželi odpověď některých členských států v tom smyslu, že zdroje skutečně nejsou dostačující, ale mluvili o tom některé členské státy ve svých národních příspěvcích, nicméně na to se ta studie přímo nezaměřovala a nezdálo se, že by takto členské státy reagovaly často. Co se týká těch dat, eh, ta data jsou dezagregována eh, podle pohlaví a jiných kategorií. Některé členské státy eh, uchovávají vyloženě agregovaná data, jiné členské státy jsou na tom jinak. Evropská komise aktuálně pracuje s členskými státy právě na tomto, aby se zlepšilo zaznamenávání dat a jenom, eh, když dovolíte takovou obecnou poznámku, čím lepší bude reporting, tím lépe můžeme cílit ty inspekce a čím eh, více jsou cílené inspekce, tím lepší máme data. Takže to je takový kruh, ve kterém se pohybujeme. A proto si myslím, že eh, zlepšování kvality dat nám může pomoci A poslední otázka. Eh, řešení problematiky příslušníků třetích států jako takových. Jak jsem říkal v úvodu, legislativa předpokládá eh, takové výstupy, které je možno chápat jako sankce. Ale je důležité, aby příslušníci třetích států mohli jednat. A to mohou dělat pouze, pokud budou mít dostatečné informace. Zatím nevíme, kolik příslušníků třetích států má informace a kolik jich nemá informace, když přicházejí k nám, to je nelegální. Ale myslím si, že v tuto chvíli je důležité uvědomit si, že osoba v dané situaci může jednat pouze, když má dostatečné znalosti. A tady je naprosto zásadní, abychom se podívali na to, kdy se poskytují informace. Některé členské státy dokonce zavedly povinnost informovat příslušníky třetích států během inspekcí. Možná si řeknete, že to už je moc pozdě, ale pro některé příslušníky členských států je to vlastně úplně první kontakt s úřady členského státu. a e, tím pádem jsou pak informováni o svých právech. To dělá třeba Slovensko nebo Francie. Co se týká lobbystů, kteří se skrývají za zaměstnáváním příslušníků třetích států, ne, to nebylo součástí rozsahu této studie, o tom nemáme žádné informace. Doufám, že jsem odpověděl na všechno. Pokud ne, tak mi to řekněte. Děkujeme, pane Tangermane, za vaši prezentaci. Děkuji všem poslancům a poslankyním kteří vystoupili. Už jsme skoro na konci dnešní schůze, eh, takže díky za otázky. Leco se vyjasnilo třeba ohledně té směrnice o modré kartě. Takže i za to díky. A teď, takže děkujeme. A teď, kolegové, máme před sebou ještě jeden bod, než budeme hlasovat, eh, což bude tedy poslední bod na pořadu jednání. Teď tedy bod 13, eh, což budou nové informace ohledně, od zpravodajky pro Eurodac, ale tu zde zatím nevidím. Ho. Takže Takže počkáme, třeba nám někdo řekne, co se bude dít. Okay, so waiting for... oh, nobody's interested, it's fine. Aha, ale vidím, že to nikoho už nezajímá. I understand... Byl jsem informován, že paní Makovej dorazí za dvě minutky, takže využijte tento ohromující prostoj k určité činnosti, já nevím, pokud chcete nějakou krátkou oslavu, tak si poslušte. Každopádně dvě minuty počkáme na základě tadyhle informací, no ale znáte to. Okay, I'm reliably informed. A tak ano, s velkou jistotou do dvou minut paní Makovej přijde, pak nás bude informovat o trialozích k tématu Eurodac. A poté nás bude čekat hlasování. Eh, pokud vím, někteří jste tady právě kvůli tomu hlasování. Pokusíme se to proto projednat co nejrychleji. Děkuji vám za trpělivost.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 à la Non, non, je ne um, pas. Milí kolegové, budeme pokračovat s bodem 13. Vidím, že se k nám již připojila paní zpravodajka a i stínoví zpravodajové. Eh, koukám se tak trošku na hodiny. Ve tři čtvrtě máme hlasovat a už jsme téměř u konce. Vím, že tady někteří kolegové na hlasování čekají, takže to nemůžeme zdržovat. Takže prosím jen velmi stručnou prezentaci paní zpravodajky k systému Eurodac. Jedná se o přepracované znění nařízení o Eurodaku. Zpravodajka je paní Makovej, která nás bude informovat o postupu stávajících třístraní, třístranných vyjednávání. E, toto téma je součástí, jak kolegové vědí, probíhajícího e, balíčku CEAS, je tam celkem osm legislativních složek, proběhly zatím tři třístraná jednání, pokud se nepletu, za estonského předsednictví. A pokud vím, tak se plánují ještě dvě třístraná jednání před koncem estonského předsednictví, ale k tomu nás jistě bude informovat paní Makovej. Ale opravdu prosím velice stručně, protože v 17.45 musíme hlasovat. Já vím, že to je málo. Paní Makové, buďte prosím stručná, děkuji. Děkuji. Kolik, eh, kolik minut mám? Pět minut, dobře. Takže, jak jste řekl, eh, tři trialogy proběhly. Jeden měl být i zítra, bohužel bude odložen na příští týden. Podařilo se nám se předběžně dohodnout eh, o několika důležitých tématech, ku příkladu možnost pro příslušné orgány v členských státech eh, vyměňovat si údaje s Eurodakem na základě biometrických nebo alfanumerických údajů, účinnější postup, eh, který umožní Evropě plnit úkoly účinněji a včas protože, jak víte, v současném nařízení o přístupu Europolu k Eurodaku, ale v praxi byly technické důvody, proč Europol nemohl ten přístup získat. A potom ještě další bod užívání vazby eh, k ověření identity osoby z třetí země. A i když je to otázka vnitrostátní právní úpravy, bylo rozhodnuto, že toto opatření je tedy opatření Eh, opatření tedy zcela poslední a musí být souladu se základními práva, právy. Potom je také potřeba zjistit nejlepší zájmy eh, nezletilých eh, a ještě je potřeba pracovat na o tom, Jak se postavit k osobě, která si odmítne eh, nechat odebrat ty biometrické údaje? Jak ji přinutit? Blížíme se dohodě, eh, co se týče období uchovávání eh, údajů o žadatelů o azyl. Výbor Libe se dohodl na pěti letech, na rozdíl od Rady a komise, ty vidí deset let, podle Eurodaku je to deset let, ale snažíme se dospět ke kompromisu a dospět tedy k dohodě mezi všemi frakcemi v parlamentu. Stále ještě čekáme, až rada přijde s jasným stanoviskem, ne, až předsednictví přijde se, s jasným stanoviskem rady k některým otázkám. A Jinak věřím, že jednání jdou správným směrem a děkuji předsednictví Estonska za dobrou vůli a spolupráci. Ráda bych eh, tuto práci eh, dokončila ještě za estonského předsednictví. Doufám, že se nám podaří dospět eh, k dohodě, protože máme naplánovány v prosinci ještě dva trialogy. Byla jsem dost stručná, že, pane předsedo, děkuji. Ano, děkuji, paní Makovej. Chci se zeptat, jestli někdo ze stínových zpravodajů se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Klóde. Nemáme mnoho času a skutečně naše zpravodajka hovořila o tom, že jsme v některých otázkách dospěli po pokroku a že i s estonským předsednictvím a komise diskutujeme konstruktivně, což je pravda. Máme ještě jeden důležitý bod, jak e, již kolegyně e, vyzdvihla, je potřeba se dohodnout e, na tom, aby Europol měl v budoucnu možnost si porovnávat tedy ty údaje a ne, aby nemusel tedy Europol chodit přes Nizozemsko, to je důležité a podle mě stále ještě přetrvává nedostatek debaty, která by se měla vést. Nevím, jestli se to podaří dohodnout s předsednictvím eh, rady ku, pří, ku příkladu otázka snížení minimálního věku eh, odebírání eh, otisků prstů. Tam, tam potřebujeme silné pojistky pro nezletilé a znamená to také, že se stavíme proti eh, tomu, aby děti či nezletilí byli bráni do vazby a aby byli eh, děti a nezletilí nuceni k odebírání eh, otisku prstů. O tom je potřeba během trialogu nutně hovořit a a jinak se blížíme dohodě, co se týče Eh, doby eh, uchovávání údajů náš výbor jasně řekl pět let u žadatelů o azyl a to bylo důležité rozhodnutí tohoto výboru. A ze strany Rady a komise eh, tyto dvě instituce trvají na deseti let a odkazují se na pravidla dublinská, dublinská, což je podle mě poměrně zajímavé, když se nacházíme vlastně v procesu transformace, změny. Myslím, že to je bod, na němž ještě, o němž ještě budeme muset debatovat. A jinak se těším na ještě další zbývající dva trialogy. Děkuji Silvie, děkuji paní Makovej také za zprávu. Je jasné, že v práci je třeba ještě pokračovat a čekají nás ještě dva trialogy, takže to zcela jasně vyplynulo. Děkujeme. Chápeme tady, že budeme muset ještě s některými výzvami zabojovat. Děkujeme, že jste nás s tím vším seznámili za tu krátkou dobu, kterou máme Eh, k dispozici. Nebudu otevírat debatu, protože nám zbývají již jen čtyři minuty do hlasování, takže ještě jednou děkuji a chápeme, že tedy budete mít ještě plno práce a děkuji paní Makovej za informaci o tom, že nás čekají ještě dva triály. Um, eh, kolegové, eh, hlasovat budeme za čtyři minuty a přesvědčte se, že máte všichni elektronické kartičky.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 Ready? Můžeme začít? Doporučuji mě, že si k tomu mám koupit ten Kindle ještě. Jo, jo, jo, jo, jo to je rostomilý. Kolegové, eh, jsme připraveni k hlasování. Chci jenom říci, že to hlasování vypadá, eh, vypadá eh, jako krátké, ale je to zavádějící, protože tady nejsou kompromisní návrhy. Hlasování tedy bude pravděpodobně trvat déle než normálně, takže prosím všichni dávejte veliký pozor. Dávají všichni pozor, to je dobré. Začneme tedy nejprve uh, ústním pozměňovacím návrhem. O čem vlastně hlasujeme? Další uh, uh, víceletý uh, finanční plán, příprava pozice parlamentu o MFF po roku 2020. Spravodajka je paní Makovej. Paní Makovej, chcete něco říci, ještě než se pustíme do hlasování? Děkuji. Chci jen poděkovat za dobrou spolupráci nebo za spolupráci, lépe řečeno. Někdy to nebylo uspokojivé pro všechny kolegy a doufejme, že se nám podaří eh, tedy schválit vyvážené stanovisko o návrhu rozpočtu po roce 2020. Děkuji. Děkuji. A my tedy nejprve máme ústní pozměňovací návrh, což nepředvídatelně k tomu dojde někdy uprostřed tohoto hlasování, ale, ale je potřeba vědět, jaký má obsah, takže nejprve tedy o tom budeme hovořit, abychom neměli nepředvídatelnou situaci. A je to návrh EPP a Roberta Mecola nás nejprve tedy seznámí eh, s jeho obsahem. Děkuji, Klode. Jenom abych vysvětlila, eh, co vlastně eh, myslíme tím, že vyvoláváme článek 7 a odvoláváme se na znění smluv. Eh, jde o to. Vyzývá komisi, aby odkázala na článek 7 smlouvy Evropské unii v případě jasného rizika série porušení ze strany členských států vlády práva a vyzývá radu, aby převzala svou odpovědnost eh, v návaznosti na tuto situaci. Dobře, kolegové, poslouchali jste všichni, je někdo proti? Nejsou žádné námitky? To je výborné, děkuji, to tady máme za sebou. Uh, Eva Verže, uh, to je... Uh, já se, om, paní Verže, uh, nemám, uh, nemám hlasovací kartičku, budu tady hlasovat rukou. Ano, můžete prosím také indikovat plusy a mínusy zvednutím ruky a e, někdo ze zaměstnanců bude za, e, zaznamenávat tvé hlasování. Prosím, vezměte si hlasovací kartičky, hlasování bude složité. Přistupme tady k hlasování a Nejprve tedy návrh 1, hlasujeme teď. Hlasu, eh, eh <clears throat> návrh 1, část 1, hlasujeme teď. Ještě někdo další má problémy eh, s kartičkou? Stále ještě hlasujeme, nemusíte se nervovat. Všechno v pořádku, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 1, část 2, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4, část 2. Hlasujeme teď. Ano, návrh 4, část 2. Sledujte hlasování pečlivě, hlasování je složité. Stále ještě hlasujeme o návrhu 4, část 2. Končím hlasování. Končím hlasování a toto je schváleno. Ta většina byla veliká. Já budu postupovat o něco pomaleji a nezlobte se na mě proto, protože hlasování je skutečně složité. Jsou všichni spokojeni s tím, jak hlasování probíhá. Je všechno v pořádku? I pro EPP dobře. Návrh dvě hlasujeme teď. Všechno v pořádku i u socialistů. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4, část 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 5. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 8, část 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8, část 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 9. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 10. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 11, část 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 11, část 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 12. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 11, část 3. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Eh, návrh 14, část 1. Hlasujeme teď. Část 1. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 13. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 15. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 16, část 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 16, část 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 17. Hlasujeme teď. Je potřeba říci návrh 17 výjimkou poslední věty. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 17, teď ta poslední věta, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 18, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 19. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 20. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 21. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 23. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 24, část 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 24, část 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 25. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 26. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 27. Kdo je pro? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 28. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 29. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 30. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 31. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 32. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 33. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 34. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 35. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Hlasujeme 36. <clears throat> Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 37 hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 38. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 39. Hlasujeme teď. Promiňte, říká předseda. Takže po návrhu 38 přecházíme k návrhu 41. Hlasujeme teď návrh 41. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 43 hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrhy 44 a 45 hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Omlouvám se, říká předseda. Eh, eh, zamítnuto. Návrh 46. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 47. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 48. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 51. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 52. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 53 hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. A hlasujeme elektronicky o celém textu. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 40 ku 7. Blahopřeji zpravodajce. Děkuji, kolegové, tolik hlasování. A to je také konec našeho zasedání. Pod bod různé nemáme nic. Děkuji vám za pozornost.